Prosím vás, abyste se usadili. like at every one university. yeah. <laughs> Please take your seats. Poprosím, abyste se usadili, abychom mohli zahájit naši konferenci. Máme k dispozici tlumočení ve všech jazycích Evropské unie, takže prosím, podívejte se, jaký kanál potřebujete, pak když ho potřebujete. Det är en um, glädje för oss idag. Jsme velice rádi, že jsme velice rádi, že můžeme přivítat předsedu Evropského parlamentu pana Jiřího Buska, který vystoupí s úvodním projevem a vítám ho a dávám mu slovo. Děkuji. Rozuměl jsem vám bez tlumočení, to bylo skvělé ze švédštiny, o tom se člověk učí jazyky. Chairwoman. Paní předsedkyně, paní komisařko, paní ministrině, kolegové, kolegyně, poslankyně poslanci Evropského parlamentu i národních parlamentů, dámy a pánové. Jsme tady, abychom oslavili Mezinárodní den žen. A mám pocit, že jsme si k tomu vybrali opravdu aktuální téma. A to násilí páchané na ženách, protože to je opravdu nejčernější část stávající evropské reality. A je potřeba, abychom přestali diskutovat a začali konat. Právě jsem se vrátil ze setkání Evropského středomořského parlamentního zhromáždění a na konci této schůze jsme měli projednávat doporučení ženské komise MP, které bylo přijato v plénu MP v Amámu, kde se zmiňovalo že ženy sehrávají důležitou roli a že je potřeba přijmout opatření, které budou chránit před násilím, že je potřeba respektovat eh, jejich důstojnost, že je potřeba zajistit, aby se účastnili eh, života společnosti, života hospodářského. A eh, my jsme na té schůzi nehovořili pouze o jižní a východní části Středomoří. Musíme se zamyslet i nad tím, jak vypadá situace u nás tady. A proto je naše schůze tak důležitá. Děkuji mnohokrát organizátorům z Evropského parlamentu, výboru pro práva žen a rovnoprávnost mužů a žen. Děkuji také zástupcům všech eh, parlamentů členských států Evropské unie. Děkuji také radě EPSCO, která je důležitým kontaktním bodem. Spolupracuje totiž s námi na projektu Sjednoťme se a ukončeme a vykořeňme násilí na ženách, na kterém spolupracuje také OSN, Rozvojový fond pro ženy. Toto jsou všechno aktivity, které shledáváme velmi důležitými. A protože říkala paní předsedkyně, že máme tlumočení do všech jazyků, tak bych teď také přešel do své mateřštiny. Já myslím, že čísla všichni známe. Každá čtvrtá dospělá žena v Evropě se alespoň jednou setká s projevem násilí. Každá desátá je obětí sexuálního násilí. 15% žen se setkává s násilím každodenně. Bytí žen to je zločin proti ženám samotným, ale také proti hlavním lidským zásadám a principům. V Evropském parlamentu máme komisi, která se zabývá právě žen a rovnoprávností mužů a žen. Je to výbor, který se snaží poukázat na tento problém, který postihuje více než 50 evropského obyvatelstva. Právě tam vznikla rezoluce nebo usnesení, které se týkalo bojování eh, proti eh, násilí na ženách z listopadu minulého roku. Konec konců, a tato problematika není nová, ale nové je, že o tom začínáme hovořit, že se začínáme vyrovnávat se, se strachem z tohoto tématu a s bezmocí. A naše činnost může vést k tomu, že strach, stud a bezmocnost žen nepřevážily nad tím nejdůležitějším, a abychom všichni se pustili společně do práce. Těžké je, že velmi často eh, ženy eh, jsou obětí násilníků, kteří jsou v jejich rodině. Chtěl bych poděkovat Evropské komisi, panu Barotovi, za to, že eh, se snaží, aby komise bojovala proti násilí páchaném na ženách. Připravuje tomuto konkrétní akce a děkuji také za podobné úsilí španělskému předsednictví. Španělské předsednictví si tuto tematiku stanovilo jako jedno, jako jedno ze svých tří priorit. Já jsem navštívil v prosinci ehm, španělský parlament. Evropský parlament bude sledovat činnost jak Evropské rady, tak Evropské komise. Děkuji paní Reding, děkuji paní Aido Malgro za to, že se zúčastnili dnešního slyšení. Dámy a pánové, bylo by dobré dát pozor na jednu možná drobnou, ale důležitou záležitost a to, že Europol se nezabývá otázkou násilí páchaného na ženách, a to ani statistikou, ani prevenci. Já jsem se to dozvěděl před pár dní. A i to se přece musí změnit. Hovoříme zde o problému, který je opravdu velmi drastický, ale nezapomínáme ani na to, že ani ženy nemají rovnoprávnost na pracovišti. Mají stíženou pozici na trhu práce, především v tuto chvíli, kde máme tolik nezaměstnanosti. Matky žen s více dětmi by měly mít možnost eh, dále se rozvíjet ve své práci. Chceme-li zlepšit demografickou situaci Evropy, nemůže to jít na úkor žen. A pak, když ženy chtějí zůstat doma s mnoho dětmi, tak by také měly mít možnost eh, se proto rozhodnout. Daňový systém by třeba měl být přizpůsoben tak, aby tím více, aby zohlednil počet dětí v rodině. Čím více dětí, tím menší daně. Máme řadu programů, které připravujeme, ale myslím si, že nejdůležitějším programem je bojovat eh, proti násilí páchaném na ženách. Některé ženy, které zaznamenávají které eh, se setkaly ve svém životě s násilí, jsou tady dnes mezi námi, takže je to určitě pro nás všechny důležitá chvíle. Jejich případy jsou velmi dramatické a poukazují na to, v jaké situaci se nacházejí ženy, a, které trpí domácím násilím. Velmi s vámi soucítím a osobně se účastním práce na kampani proti tematice o které tady dnes hovoříme. Můžeme tomu zabránit, protože násilí na ženách je násilím proti základním lidským právům a společnost, která to umožňuje, společnosti společností brutální a není to společnost, ve které bychom chtěli žít. Děkuji. Tak. Děkuji. jako předsedkyně výboru pro rovnost mužů a žen bych velmi ráda poděkovala panu předsedovi Evropského parlamentu Jeřimu Buskovi za velmi zajímavý vstup do dnešní diskuse a také za osobní angažovanost v této otázce. Pan předseda je velkým zastáncem rovnosti mužů a žen a myslím si, že ukazuje, že pokud budeme spolupracovat, takže budeme schopni dosáhnout společně pozitivní výsledku. Ještě jednou tedy děkuji panu předsedovi Evropského parlamentu Jeřimo Buskovi. Je mi velkým potěšením a ctí přivítat mezi námi i zástupce a zástupkyně národních parlamentů a Evropského parlamentu. Nicméně ráda bych ještě jednou přivítala všechny, kteří jste mezi nás přišli. Doufám, že se mezi námi cítíte a budete cítit dobře. Ráda bych také přivítala občany členských států Evropské unie i mimo Evropskou unii, kteří mezi nás dnes přišli. Často se jedná o lidi, kteří se účastní kampaně jejíž eh, plakáty jste mohli vidět venku. Jejím hlavním heslem je Můžete tomu zabránit. Ráda bych přivítala následující osoby. Také Pola Jiloma. Všechny vás tady vítám a děkuji mnohokrát za to, že jste se účastnili tady této kampaně jímž vyústěním je mimo jiné i toto slyšení v Evropském parlamentu. V Evropském parlamentu existuje mnohaletá tradice. Ta tradice spočívá v tom, že využíváme příležitosti oslav Mezinárodního dne k tomu, abychom si, sdíle, abychom si vyměňovali zkušenosti a nastolovali důležitá témata a nacházeli způsoby, jak tato témata řešit. A bohužel paní předsedkyni vypadl mikrofon. V letošním roce jsme si zvolili téma násilí na ženách. Je to různorodý problém, který ale velmi rozšířený. Je to v podstatě násilí proti osobě kvůli jejímu rodu, kvůli jejímu pohlaví. A my jsme se rozhodli zvolit si toto téma, protože španělské předsednictví se mu velmi věnovalo a jsme velice rádi, že dali tomuto tématu takovouto prioritu. Myslíme si totiž, že to je téma skrze důležité. Zároveň jsme chtěli ukázat, že je možné a na druhou stranu nutné tomuto násilí předcházet a zabránit mu. A právě proto jsme se rozhodli pro toto heslo, tedy můžeme tomu zabránit. Je to problém, který je velmi rozšířený, ale je zastavitelný a my chceme ukázat, že můj tedy jde zabránit. Dnes promluví řada zástupců významných organizací, které se účastní boje proti násilí na ženách, a to jak v Evropské unii, tak globálně. Myslím si, že nás čeká řada zajímavých projevů. ve kterých určitě najdeme i řadu nápadů myšlenek inspirujících další práci tak abychom posunuli toto téma dopředu a zabránili násilí na ženách. Rada bych jenom připomenula, že 10. února tohoto roku Evropský parlament přijal usnesení, k tomuto tématu. Paní komisařka Reding pravděpodobně bude hovořit o šetření, které provedla Evropská komise u příležitosti Mezinárodního dne žen. Ukázalo totiž, že v Evropské unii je násilí na ženách oblast, která podle občanů by měla mít eh, nejvyšší prioritu. Tedy když se občanů ptáme, co je hlavně potřeba v Evropské unii udělat, co je jedním z největších problémů, tak říkají na prvních místech boji proti násilí na ženách. Myslím si, že tato iniciativa je tedy pozitivním krokem, který umožňuje pracovat směrem k tomuto cíli a zjevně je to i v souladu s tím, co od nás očekávají naši občané. Pokud dovolíte, tak budeme pokračovat v našem programu. Ráda bych přivítala ministrini pro rovnost ze Španělska, které v tuto chvíli předsedá Radě Evropské unie. A jak jsem říkala, boj proti násilí na ženách je jednou z jejich priorit. Ráda bych tedy přivítala paní Vivianu Aido Almagro, která je ministriní pro rovnost ze Španělska a dala bych jí slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážený pane předsedo parlamentu, vážení hosté, dámy a pánové, Dovolte mi, abych v první řadě poděkovala paní předsedkyni výboru a Evropskému parlamentu, že mám možnost zúčastnit se zde dnes v tomto Evropském parlamentu oslav Mezinárodního dne žen. Máme demokratickou zodpovědnost a přesto vždy je to velké privilegium moci hovořit zde v sále plenárního zasedání, v místnosti, kde jsou zastoupeny miliony občanů EU. Dnešní rok je významný pro rozvoj Evropské unie a směrodatný pro její rozvoj v 21. století. Došlo k posílení společných orgánů a to se projevuje i zde v této instituci a v rozšíření jejich kompetencí. Jde také o hospodářské a sociální plánování toho, kam bude EU v příštích desetiletích směřovat. A to v souvislosti s výzvami mezinárodní finanční krize, trvalé udržitelnosti a možnosti konkurenceschopnosti. Rok 2010 je klíčový pro rovnost mužů a žen, což je jedna ze významných zásad EU. Je to cíl, který se EU nesmí vzdát. Tento cíl se musí odrážet skutečně ve všech politikách Evropské unie. Působíme v rámci Spojených národů a už uplynulo 15 let od oné významné konference, kdy byla stanovena opatření, která mají být realizována. V únoru se 17 zemí zavázalo k tomu, že v orgánech, které jsou důležité pro hospodářské rozhodování v grémiích jednotlivých podniků, eh, bude stejný poměr mužů a žen. Samozřejmě musíme se sebe kriticky podívat na to, jak to vypadá s rovnoprávností mužů a žen v Evropě a také nesmíme dopouštět násilí na ženách. Proto děkuji Evropskému parlamentu, že pořádá eh, toto slyšení proti násilí na ženám, protože pokud mu ne, nezabráníme, nezabráníme formám násilí páchaném na ženách, mluvím zde o domácím násilí, ale také například mám na mysli obchodování se ženami a dívkami, jejich sexuální zneužívání a podobně. A Spojené národy se rozhodly, že chtějí v 21. století právě tyto typy násilí vymítit. Také jsou e, důležitá práva, práva žen, všechny formy násilí na ženách mají jeden společný kořen a to je nerovnost mezi ženami a muži. Kultura podrobování si žen existovala v posledních staletích v mnoha společnostech. Ovšem my neseme zodpovědnost, že e, se toho zbavíme. Není možné, aby v civilizované společnosti existovaly takovéto formy násilí. Hlavně co se týče násilí směrované pouze proti jedné části společnosti z toho důvodu, že jsou ženami. Bilancovali jsme pekinský program v posledních 15 let a už jsme dosáhli některých cílů, ale některé cíle je třeba stále ještě plnit, právě co se týče zabraňování násilí na ženách. Celá řada členských států musí příslušný protokol ještě podepsat. Jde o to učinit strategická opatření. Jistý pokrok tedy již nastal, například co se týče popisu jednotlivých typů deliktů. Potřebujeme ovšem preventivní opatření proti tomuto typu násilí a můžeme říci, že v této oblasti jsme v roce 2010 zaznamenali výrazný posun, protože minulý týden Evropská rada eh, ministrů pro zaměstnanost a spotřebitele schválila dokument, který obsahuje opatření týkající se eh, potírání násilí na ženách. 27 členských států EU tak položilo základ pro celou řadu opatření namířených proti páchání násilí na ženách. V této souvislosti je také důležitá Lisabonská smlouva, Charta základních práv, a dostáváme se k tématu Evropy, která je důležitá přítomná v životě všech Evropanů. Evropané musí mít pocit, že jejich hodnoty a přání jsou zde zastoupeny a že je zde úsilí také řešit jejich problémy. Evropa bude větší pouze tehdy, pokud se také bude o tato témata, jako je boj proti násilí, starat. Je to věc, kterou musíme prosazovat za celou společnost. Musíme k tomu přistupovat s odvahou a společně. Musíme pracovat preventivně a musíme také nabízet ochranu obětem. Jde o to vypracovat evropskou strategii, abychom preventivně působili v zabraňování tohoto násilí. Potom je zde také strategie komise, Není to pouze rámec pro utváření dané politiky, ale je to také možnost setkání a diskuze jednotlivých členských států, výměny informací, také výměny informací mezi organizacemi zastupujícími ženy, tak abychom viděli, jak daleko jsme se v této oblasti potírání násilí na ženách dostali v Evropě i za jejími hranicemi. K tomu ovšem potřebujeme volení správných indikátorů a metodologii pro sběr dat. To je závazek, který jsme si již eh, dali v eh, hodnotící zprávě akční platformy Pekingu. Potřebujeme také spolehlivý zdroj informací, abychom utvářeli politiky správným způsobem, abychom mohli náležitě hodnotit výsledky. Shodli jsme se na tom, že je zapotřebí nyní učinit kroky k tomu, aby bylo zřízeno Evropské monitorovací středisko monitorující násilí páchané na ženách. Protože pouze tehdy, když o nějaké záležitosti máme informace, můžeme něco učinit. Proto už jsme eh, nyní zahájili předběžné studie a také různé kampaně, které mají zvýšit povědomí o této problematice a které mají také prolomit stereotypy, které vedou k tomuto typu násilí. Je to velice důležitá činnost, hlavně co se týče také osvětové činnosti mezi mladými lidmi. Dámy a pánové, Jde o to zviditelnit násilí na ženách tak, abychom proti němu mohli bojovat. Je to téma, které musíme uvést na veřejnost. Je to něco, co předtím bylo skryté v soukromí. Nyní se to musí dostat na veřejnost, protože eh, zodpovědnost má celá společnost jako taková. Domnívám se, že to by mohl být příspěvek Evropy v tom, že si toto téma uvědomí, například tím, že bychom vyhlásili rok boje proti násilí páchaném na ženách. V závěrech je také uvedena podpora pro jednotlivé členské státy. Členské státy by měly mít možnost například poskytovat ochranu obětem, zřizování tísňové linky, a to tísňové linky 116. Potřebujeme v této oblasti společnou evropskou politiku, kterou je třeba provádět ve všech oblastech. Momentálně existuje návrh směrnice, to by byl také důležitý nástroj. Týká se to poskytování ochrany e, obětí násilných činů, například domácího násilí. Nesmíme připustit, abyste se zde šířil strach a pocit ohrožení. Naopak občané musí mít pocit jistoty ve své zemi. V tomto duchu už se vyjádřil Seneca. Řekl, že žádná žena nesmí být jako otrokyně. Ženy jsou sexuálně vykořišťovány a my nechceme, aby se v Evropě objevovalo násilí. Proto španělské předsednictví si vytyčilo eh, závazek v tomto směru, podnět komise udělat návrh směrnice zaměřené proti obchodování se ženami. Mnoho členských států má už e, své plány a programu, jak e, tento, toto obchodování se ženami potírá. Potřebujeme společný evropský regulační rámec, abychom vymítili násilí na ženách. Je to typ násilí, který se projevuje v jednotlivých městech Evropy mlčky se to akceptuje, ale to je něco, co nesmíme připustit. Vážená paní předsedkyně, udělali jsme významný krok k rovnoprávnosti v EU. To je velká výzva. Ovšem přijetí závěru, vypracování směrnice, to není nějaký cíl sám o sobě. Naopak je to pouhý výchozí bod, pro boj proti kultuře násilí, která bohužel již existuje po staletí. 8. března jsme si připomínali Mezinárodní den žen. Násilí páchané na ženách je něco, co můžeme omezit a vymítit, ale musíme se o to skutečně zasazovat a musíme postupovat společně. Proto je spolupráce mezi Evropským parlamentem, členskými zeměmi a Evropskou komisí velice významná, protože zde se združí síly v Evropě za účelem dosazení, eh, dosažení tohoto důležitého cíle. Musíme proti násilí postupovat společně, nabízet větší práva ochranu obětem, provozovat větší osvětu, tak abychom jako Evropa mohli dát významnou odpověď na toto otázku. Děkuji. Vám tak minister Aidu Almagro. <clears throat> Děkuji. Děkuji, paní ministrině. Já eh, se ráda dozvídám to, že parlament a španělské předsednictví a komise společně se vydávají touto cestou. Děkuji vám skutečně z celého srdce a nyní je mi potěšením, abych zde přivítala místo předsedkyni Evropské komise pro spravedlnost základní práva a občanství, paní Vivian Redding. Ráda bych, abychom paní komisařku srdečně přivítali a dávám jí slovo. Paní předsedkyně, paní kolegyně ministrině, vážení poslanci, vážené poslankyně a vážení pánové. Jsou tady mezi námi i muži a myslím, že ty bychom měli přivítat zvlášť srdečně, protože my potřebujeme muže, aby nám pomohli problém o kterém hovoříme, řešit. Já jsem velmi potěšena, že jsem zde dnes mezi vámi, abychom si společně připravili a připomněli Mezinárodní den žen, který připadá na 8. března. To už od té doby už nějaký den e, uplynul. Nicméně já se domnívám, že každý dnem je den dnem žen a to již 100 let, kdy se poprvé slavil Mezinárodní den žen. A od té doby jsme ušli velkou cestu. Nicméně ještě před námi velká cesta leží, zejména v té oblasti, která je dnešním tématem, to znamená násilí na ženách. To je skutečně ilustrativní příklad těch eh, velkých úkolů, které před námi leží. Já si velmi cením eh, eh, podpory napříč politickými stranami, v této věci a jsem také vděčná španělskému předsednictví za to, že <clears throat> dává Eh, tomuto tématu velkou prioritu. 5. března, pár dní před Mezinárodním dnem žen, předseda Barroso a já sama musím upozornit, že to byl muž a žena, jsme, my jsme společně předložili ženskou chartu, chartu ženských práv. To je velmi důležitá charta, není to jenom politická dekle, deklarace a těch 27 komisařů, ale je to závazek 27 komisařů zavádět rodovou rovnost napříč všemi politikami komise. A to je úplně poprvé v historii Evropské unie či Evropy celá komise se zavazuje k této chartě a všichni komisaři budou postupovat tak, aby vždy ta, ta, ta rodová perspektiva byla viditelná a aby byla zapracována do každé politiky. Charta identifikuje pět klíčových oblastí pro následujících pět let a jedna tato oblast se nazývá důstojnost, integrita, integrita, důstojnost, integrita a konec násilí založené na rodové nerovnosti. Všechny formy násilí proti ženám porušují základní lidská práva těchto žen a dívek. A víme, že Charta základních lidských práv, která je součástí našich smluv, toto vše nám ukládá <clears throat> ukládá povinnost tuto chartu uvádět v život a všechno posuzovat ve světle této charty či listiny. Uh, E, není to jenom otázka, e, není to jenom názor nás v Bruselu, kteří e, budujeme Evropu, ale my jsme v rámci Eurobarometru zjistili otázkami na ženy v celé Evropě bez výjimky, že všechny evropské ženy se domnívají, že násilí je otázka číslo jedna, která by měla být ře, řešena. Parlament si tedy zvolil správné téma s násilím na ženách je třeba skončit. A já jsem skutečně vděčná eh, paní posla, europoslankyni Svensson, která, která osobně uh, hovořila o, na, o o o eh, utrpení, které násilí způsobilo v její vlastní rodině, v rodině, v rodině kdy každý kdy říkala, jak těžké je žít s tím, že se bojíte o osobu, která je vám blízká, která, s kterou máte nějaký vztah a kdy se dostanete do situace, že někdo zcela kontroluje váš život. Je velmi důležité, aby ženy o tom hovořily, protože toto násilí je určitým tabu, které musíme, které musíme bořit. A já jsem vděčná těm ženám, kterým říkáme, hovořte o tom, porušme toto tabu. Protože je to násilí, které ovlivňuje nejenom ženy v těch samotných domovech, ale, ale ovlivňuje je v, velmi masivně. Pětina až čtvrtina evropských žen zažila alespoň jednou v dospělosti násilí eh, a jedna z deseti žen eh, byla vystavena sexuálně motivovanému násilí. Já jsem šokována, když vidím, jak jsou ženy mučeny v válečných situacích. Eh, <clears throat> jsem vděčná tomu, že bývala paní komisařka že paní komisařka Wallström, která eh, se nyní zabývá péčí o ženy, které byly, eh, eh, které byly vystaveny násilí v válečných situacích. 500 tisíc žen v Evropské unii bylo také vystaveno ženské obřízce. Každý den 6 tisíc děvčat po celém světě je mučeno. A to je skutečně brutální zločin, který, s kterým se nemůžeme smířit ani v Evropě, ani nikde jinde na světě. Eh, na silí nemůžeme nějakými tradicemi či zvyky omlouvat. Je to, je to prostě trestní čin, je to zločin. A proto musíme spojit naše síly, abychom takové násilí zastavili. Komise je připravena bojovat proti násilí na ženách a to se odráží v našem stokholmském programu, který zdůrazňuje ochranu obětí trestné činnosti, včetně obětí násilí na ženách a ženské uh, obřímsky. K, eh, paní komisařka Cecilie Malmstrom a já připravujeme akční plán, který bude realizovat stokholmský program a který bude pomáhat obětem, eh, pomoc obětem uh, bude v tomto programu velmi prioritní. V následujících několika dnech se chystáme přijít s novým legislativním, prvním legislativním opatřením v oblasti trestně právní v, v, boj, v souvislosti s obchodováním s lidmi. Takže to je velmi konkrétní krok, který se objeví v několika následujících dnech. Chceme také rozvíjet program DAFNE, který již deset let poskytuje podporu různým aktivitám proti násilí na ženách, dětech a dalších slabých osobách, rizikových skupinách. Tento program eh, DAFNE financoval více než 500 projektů, takže vidíte, že komise Evropská unie je skutečně konkrétně velmi aktivní v této oblasti a dělá konkrétní věci. V rámci programu eh, DAFNE jsme eh, provedli studie o tradičních praktikách, které tu tady již byly eh, z, zmíněny, jako je nucené manželství, jako je ženská obřízka a ty výsledky studie by měly být k dispozici v Dubnu. Ty by pak pomohly, ty pak pomůžou komisi komisi připravit akční eh, kroky, které by odstranily praxi ženské eh, obřízky v Evropě a to cestou jak v legislativě, tak v politických opatřeních, tak v praxi a počítáme i se zapojením nevládních organizacích, aby pomáhali těmto ženám. Chci posílit také eh, aktivity proti násilí včetně těch aktivit úplného zabránění ženské obřízce. A já se budu snažit, abychom mohli využít trestně právních nástrojů, kdykoliv je to možné. Komise byla vyzvána, aby zharmonizovala legislativu na Evropské unii, na úrovni Evropské unii, protože, e, která se týče e, násilí na ženách, ale také násilí na dětech. Já vždy tyto dvě věci spojuji spojuji. A výsledky studie možnosti harmonizace legislativy by měly být do, eh, k dispozici na podzim loňského listopadu v tomto parlamentu eh, Evropský parlament vyzval eh, a volal po koherentnější politice boje proti eh, násilí a v tento měsíc vyzvala Rada komisi, aby komise připravila evropskou strategii prevence a boje proti násilí na ženách. Takto chci reagovat. V září představí komise komprehensivní, tedy eh, širokou strategii eh, na období 2010 až 2015 v této oblasti. Tato strategie převede na konkrétní kroky zásady, které jsou zakotvené v ženské chartě a to v takovém širokém rámci aktivit komise. Boj proti násilí na ženách se stane konkrétní specifickou prioritou v rámci této strategie. Tento parlament též vyzval komisi, aby připravila konferenci na nejvyšší úrovni, jejíž cílem by bylo vytvořit soudržnější politiku boje proti všem formám násilí na ženách. Já s potěšením mohu ohlásit, že tato, že tato konference se bude konat 25.11. tohoto roku, eh, kdy si připomínáme Den odstranění násilí na ženách. A to bude příležitost, kde představíme akční plán boje proti násilí na ženách a kdy budeme moci hovořit se všemi zainteresovanými stranami, včetně vlád jednotlivých členských zemí, parlamentů a občanské společnosti. Sledujeme také jednání v Radě Evropy k e, přípravě úmluvy proti násilí na ženách a výsledky těchto jednání o této připravené úmluvě budou též inspirací pro naší práci. Takže, jak vidíte, paní předsedkyně, bereme věci velmi seriózně, protože násilí na ženách je zločinem. Měli bychom to také tak to pojmenovat a říci celému světu, že je to zločin. A pokud se všichni spojíme, tak jak to říká váš slogan, můžeme násilí ukončit. Ale pokud toho chceme skutečně dosáhnout, pak musíme říct se nejenom we can stop it, můžeme to zastavit, ale skutečně to též zastavíme, zabráníme tomu we will stop it. Děkuji. Vám tak, Děkuji, děkuji velmi srdečně paní místopředsedkyně Evropské komise, paní Vivian Redding za velmi inspirativní vystoupení. A těšíme se na to, jak bude spolupracovat naše spolupráce, eh, bude pokračovat naše spolupráce mezi Evropským parlamentem a komisí. Jak říkala paní komisařka na úvod, budeme vycházet z vlastních zkušeností a všechny tyto zkušenosti ne, z nevládních organizací, jiných organizací budou využity tak, abychom společně dosáhli toho, čeho chceme dosáhnout a musíme všechny zkušenosti a veškeré know-how, které máme, eh, zapojit. Děkuji paní Aido Almagro, paní ministrině ze Španělska, děkuji paní Reding, místo předsedkyně Evropské komise a děkuji panu Buskovi, předsedovi Evropského parlamentu. Děkuji všem našim eh, hostům za velmi inspirativní příspěvky na úvod naší konference a nyní dávám prostor na diskusi. A chci vám připomenout, že máte ve svých složkách na svých stolech formulář a pokud se chcete vyjádřit. Pokud chcete slova, prosím tento formulář vyplňte a řečnická doba je omezena na dvě minuty, nemáme příliš mnoho času a je potřeba, abychom byli solidární jeden k druhému tím, že omezíme řečnickou dobu na dvě minuty a tím, že si budeme moci vyslechnout co největší počet příspěvků. Vyzývám vás tedy k účasti v, dis- na, v diskusi, ale prosím o vyplnění formuláře, pokud se chcete v diskusi vyslovit. První přihlášený do diskuse je paní Mitra z rumunského senátu. Máte prosím slovo. Paní Mitria. Eh, než eh, paní Mitra bude hovořit, dávám slovo ještě paní Matejre. Já se omlouvám, říká Paní předsedkyně, máme velmi dlouhý seznam přihlášených do diskuse a, a nyní zástupce sněmovny lordů ze Spojeného království. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla říci dvě nebo tři věci. Jedna věc je ta, že ve Spojeném království máme takové údaje, které ukazují, že jedna ze čtyř žen trpí násilím, ale chci zmínit některé kulturní obtíže, které máme. Naše společnost je multikulturní. Já se pocházím z kultury, kde domácí násilí je považováno za normu a kde politici i občanská společnost se obávají vůbec o tomto hovořit, hovořit o kulturních obtížích, které mají mladí lidé, mladé ženy. Když budeme se snažit zcela odstranit násilí na ženách, musíme skutečně dosáhnout na všechny ženy, zejména z těch komunit, které jsou málo slyšet protože pokud nebudeme dostatečně stateční, abychom to učinili, ty ženy zůstanou skrytými obětmi a bude na nich nadále páchána trestná činnost a bude se to přenášet na jejich děti. A pokud můžeme najít spolupráci s, těch, s těmi zeměmi, odkud ty země, ženy pocházejí a pracovat s jejich parlamenty, možná by se nám podařilo najít lepší formu spolupráce a kvalitnější spolupráci. Já jsem se eh, pracovala se ženami, které byly vystaveny násilí a, násilí a je to problém, který narůstá, nikoli že by se zmenšoval. Děkuji. Paní Matera, místě předsedkyně výboru pro rovnost, má nyní slovo. Sono contenta di aver seguito attivamente. Děkuji paní předsedkyně. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem velmi ráda, že jsem se mohla podívat, podílet na práci, která vyústila v tuto konferenci. Je to velmi důležitý a významný den. Uh, slavíme tento den jako 27 nejcivil, nejcivilizovanějších zemí na světě. Je to velmi důležité nejenom pro naše instituce a jejich zástupce, kteří se zde vyjadřují, ale my odrážíme svět žen jako celek a víme, že na ženách je pácháno násilí ženy zažívají jak fyzické, tak psychické eh, násilí ve svých domovech i mimo ně v našich zemích a eh, musíme toto tomuto zastavit. Čtvrtina žen je vystavena psychickému násilí, více než 10% je eh, sexuálně mm, zneužíváno nebo je na nich pácháno násilí sexuálně eh, motivované a tyto věci potom dopadají i na děti. Na rok 2010 jsme zvolili eh, téma zastavení násilí a děláme to ve světle eh, práce, kterou děláme v našem výboru. Počet žen, které na kterých je pácháno násilí, je velmi vysoký. Je třeba hájit lidskou důstojnost. To by mělo být naším cílem, ale ta cesta je dlouhá. Evropská unie by chtěla eh, odstranit jakékoliv formy diskriminace proti žena, na ženách a násilí přitom narůstá, což se dá doložit Eh, vedle evropských organizací máme OSN a mezinárodní úmluvy, které se týkají žen a jejich práv. Nejde jenom o boj proti diskriminaci na ženách, ale také násilí na dětech a eh, právo na eh, život, právo na nevystavení nelidskému zacházení. Musíme zastavit násilí na ženách, protože to často i vyústňuje v úmrtí 27 eh, listopadu loni a letos v únoru jsme přijali usnesení, které se zabývají odstraněním jakýchkoliv násilí či diskriminace. A ta druhá se týkala rovnosti mužů a žen. A ty, tato usnesení jsou uh, eh, součástí našich uh, úsilí, které po podpořila mnoho zástupců různých politických skupin. Eh, vím, kolegové eh, k tomuto, eh, s kolegy k tomuto spějeme společně. Dnes nejsou symbolická gesta dostatečná. Musíme činit reálné kroky abychom měli, abychom vytvořili jasné státní politiky, která budou, které budou hájet práva žen. Skončím tím, že řeknu, že jsme se vydali určitou cestou, že jdeme správným směrem, ale že musíme být velmi eh, rozhodní a jenom společně se nám podaří ukázat, eh, prokázat solidaritu a ničeho dosáhnout. Děkuji mnohokrát. A jako další vystoupí pan von Sudov ze švédského parlamentu. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, a děkuji také za tuto důležitou rozpravu. Rád bych navázal na to, co tady zaznělo několikrát, a to, že je potřeba soustředit se na prevenci. Švédská vláda před třemi lety předložila akční plán, který obsahoval 56 konkrétních opatření předcházejících násilí na ženách. Mám sebou kopii, pakliže chcete, můžete si ji ode mne vyžádat. Státní opatření sehrávají důležitou roli. Víme, že velmi často Stát netrestá násilí na ženách a to je velmi problematické. Proto je potřeba nacházet reformy, které povedou k přísnějšímu postihu násilí páchaného na ženách. Je potřeba soustředit se na to, aby náš soudní systém a, a náš systém státní zastupitelství v této oblasti fungoval účinněji. My jsme měli takovou informační kampaň zacílenou na muže. Cílem bylo zvýšit eh, počet eh, lidí, kteří nejenom vidí násilí páchané na ženách, ale také jej oznámí, což bylo hlavním heslem této kampaně. Spustili jsme tedy tuto kampaň. Paní předsedkyně, je ze švédské levice, která v této oblasti je velmi aktivní. Děkuji mnohokrát, pane Fansudové. A nyní má slovo paní Boskot z Evropského parlamentu. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Jsem velice potěšena tím, jaké plány eh, mají ministři a Evropská komise. A také je důležitá harmonizace trestního práva. Domnívám se, že je důležité mít k řešení této problematiky evropský přístup, také co se týče například problematiky ženské obřízky a nebo různých typů vendet. Nedávno jsem formulovala dopis evropským ministrům týkající se ženské obřízky a jsem ráda, že zde zaznělo, že se politika tomuto tématu bude skutečně věnovat. A potom otázka definic a například tzv. čestné msty a ochrany obětí a také poskytnutí Eh, možnosti eh, těmto obětem podpořit, eh, poskytnout podporu. Často tyto oběty odchází do zahraničí a i tam je třeba je podpořit. Také třeba se podívat na asilovou politiku. Není to tedy jenom otázka trestně právní, ale je, hraje zde roli mnohem více faktorů, pokud tyto ženy chceme chránit skutečně. Na závěr chci říci, že souhlasím s baronkou z Velké Británie, která zde promluvila. Musíme se podívat na to, co dělají i jiné země v této oblasti. Například také eh, se můžeme podívat na Turecko. Můžeme se poučit i od kandidátských zemí. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní Boskot. A nyní má slovo paní Mitra z rumunského senátu. Prosím. Děkuji, paní, paní, předsedkyně. Systém sociálních služeb, které mají bojovat proti násilí na ženách, není v Rumunsku dostatečně rozvinut. Velmi často následně tuto otázku musí řešit organizace občanské společnosti, které vytvořily společné služby, které mají pomáhat obětem domácího násilí Máme také organizace, které pracují s pachateli domácího násilí. Máme mnoho faktorů, které působí násilí. Za prvé alkohol, za druhé patriarchální model rodin a obecně se dá říci, že u nás panuje dosti násilné prostředí. Máme legislativu, která řeší dopady tohoto násilí, ať už v domácnosti anebo v práci. Kromě toho také existuje systém sociálních služeb, který se snaží tento problém řešit. Domácí násilí je u nás velikým problémem, což také zrc- zrcadlí počet žalob na tento trestný čin. Dalo by se předpokládat, že rodina bude harmonickým prostředím, ale přitom se stává, že obětmi tohoto násilí jsou často ženy a děti, které navíc velmi často nevnímají řádně realitu a na základě dlouhého násilí se sami považují za vyníka. Často ženy trpí násilí, bytí roky předtím, než se rozhodnou s touto, se svou situací něco udělat. Řada žen má pocit, že stojí za to překonávat násilí kvůli dětem. Musí si ale uvědomit, že takovéto násilné prostředí v rodině děti poškozuje. Jsou to všechno věci, které ovlivňují děti a jejich budoucnost. Můžeme se ve vztahu snažit chápat agresivitu partnera, ale to problém nevyřeší. Myslím si, že konstruktivním řešením by bylo bojovat za to, aby nás druhá osoba respektovala. Naše kultury často tolerují domácí násilí a následně je tento problém téměř neřešitelný. V Rumunsku existují informační kampaně. Snažíme se řešit e, i politicky otázku násilí na ženách. Máme také aktivity, které poskytují služby obětem domácího násilí. Máme velký zájem dozvědět se, jak tento problém řeší jiné země. V Evropském parlamentu je 10 žen. U nás v parlamentu také, přestože žen máme 52 A musím říct, že toto téma mě velmi leží na srdci. Myslím si, že je potřeba za každou cenu změnit mentalitu jak těch, kteří páchají tyto trestné činy, tak jejich obětí a že je potřeba posílit ženy Ehm, a dát jim k dispozici více metod, jak bojovat proti násilí v rodinách. Kromě toho si myslím, že je velice důležité, velice důležité o tomto hovořit ve školách. A je potřeba také řešit obecně otázku chudobu, chudoby a násilí. Děkuji mnohokrát. Děkuji, paní předsedkyně. Rovnost mužů a žen a boji proti násilí páchaném na ženách je velkou prioritou. A to samo o sobě si myslím je krokem dopředu. Snažíme se přinejmenším poukázat na tíživou situaci, ve které pravidelně žije mnoho mužů a žen. Násilí je v mnoha evropských domácnostech považováno bohužel za normální. Stojí před námi velká cesta v Evropě a proto je důležité na ní poukázat. Je třeba si uvědomit, že muži i ženy, kteří musí na sebe převzít zodpovědnost, nesmí otálet, je potřeba, aby se i hned pustili do práce. A právě proto mnohokrát děkuji za iniciativu Rady ministrů hospodářství minulý týden, kteří stanovili jako jedno z prioritních témat rovnoprávnost mužů a žen ve svém rezortu. Je důležité, aby Evropská komise už nyní se snažila rozběhnout tento proces, tak aby v řadě rezortů vznikala dobrá genderová praxe. Na Evropské unii bychom na úrovni Evropské unie bychom měli bojovat proti této hrozivé sociální situaci. Evropský parlament musí s Evropskou komisí v této oblasti spolupracovat. Je důležité, abychom s tím začali i hned, pakliže chceme, aby to mělo nějaké výsledky. Je totiž třeba pomoci tisícům žen, které trpí v důsledku nerovnoprávnosti mužů a žen. Myslím si, že to je dobré východisko velké práce, která nás čeká, ale ještě jednou chci říci, že takováto evropská strategie nemůže být jenom gestem, musí být skutečností. A proto je potřeba, aby komise podpořil Evropský parlament. Jsem přesvědčena, že poslanci a poslankyně Evropského parlamentu k tomu přispějí. Děkuji. Děkuji. Paní Garcia Pérez a nyní vystoupí zástupce italského senátu paní Multány. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát za zorganizování tohoto důležitého zasedání. V Itálii v poslední době jsme dosáhli mnohého. Zapojili jsme do boje proti násilí na ženách veřejné mínění, parlament a to obě jeho komory. Nedávno jsme také a přijali zákon proti osobnímu pronásledování. Jednou z eh, hlavních priorit Já myslím, že, jednou z, že toto je opravdu jedna z důležitých priorit. Teď další záležitost. V tuto chvíli probíhá informační kampaň, kterou jsme zahájili u příležitosti 8. března. Zapojili jsme do ní dva deníky a dva týdeníky, a to jak na levici, tak na pravici. A ty deníky a týdeníky vedly kampaň proti násilí na ženách. Nebyly to žádné reklamy, byly to v podstatě jenom fotografie žen, které se staly obětí násilí. A to hlavní polselství bylo, pakliže žiješ s násilníkem, tak ho opust. Je potřeba dodat ženám síly, informovat je a vnést toto téma do politického světa, do profesního světa i jiného. Protože násilí by mělo být, nebo boj proti násilí by měl být náplní Národního parlamentu tak i Evropského parlamentu. Děkuji a nyní vystoupí paní Lonáček za Evropský parlament. Um, thank you very much. Um, quiero empezar a, a hablarle a la ministra de... Děkuji. Nejprve bych se obrátila na paní ministrině uh, ze Španělska. Já jsem z Rakouska, ale Začala jsem v této oblasti pracovat eh, v rámci určité autonomní skupiny v Tyrolsku před 30 lety. Musím říct, že Tyrolsko je velmi konzervativní části Rakouska a tam jsem začala proti tomto tématu bojovat. Jsem velice ráda, že předsednictví proti tomuto bojuje. A mám nyní tři otázky, hlavně na španělské předsednictví. Vy jste hovořili o nouzovém čísle, na které se dá volat, je to číslo 116. To je tedy tisňová linka, na kterou mohou volat ženy, které se staly oběti domácího násilí. Kromě toho se ještě hovořilo o tom, že by se měla vytvořit takováto telefonní linka i pro ženy, s nimiž bylo obchodováno. A zajímalo by mě, jestli to bude mít nějakou souvislost, tyto dvě telefonní linky. A potom bych se ráda zeptala ještě paní Reding na další věc. V našich zemích řada lesbických žen trpí velikým strachem před násilím. Jsou to ženy, které často trpí fyzickým či psychickým násilím, a to jak doma, tak na pracovišti. Slyšeli jsme, že španělské předsednictví má v prioritní iniciativu bojovat proti násilím a zajímalo by mě, jestli v rámci tohoto boje se bude snažit bojovat i proti tomuto strachu, kterým trpí lesbické ženy. Jak jste říkali, žijeme ve společnosti, které do značné míry vládnou muži. Jazyk, kterým hovoříme, musí odrážet skutečnost, že 50 až 52 eh, naší společnosti jsou ženy. Chcete se i k tomuto tématu vyjádřit? Děkuji. A nyní zástupce maďarského parlamentu, paní Vítl. Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt konferencia. A Magyar Parlament eh, Hm, děkuji vám za slovo, vážené dámy, vážení pánové. zastupuji výbor pro rodinu maďarského parlamentu a předsedám tomuto výboru. Je mi velkou ctí, že zde mohu být dnes mezi vámi. Když hovoříme o násilí namířeném proti ženám, měli bychom tematiku rozdělit do dvou částí. Za prvé, měli bychom se podívat na to, jak o tomto tématu diskutuje veřejnost, jak vypadá veřejné mínění. A druhá záležitost je eh, pohled legislativní. Myslím si, že my poslanci možná legislativní část známe dobře, ale na druhou stranu nevím, zda je stejně dobře informován eh, každý člověk je dobře, že vedeme kampaň pro zvyšování povědomí o problematice násilí páchaném na ženám, ale je to téma, o němž bychom měli diskutovat každý den. A je to také téma pro média, protože mnoho žen má strach o této věci mluvit. A mnoho žen by mělo považovat eh, to za něco přirozeného, že o těchto věcech mluví. A tím se dostávám také k té legislativní stránce. Musíme jasně vyjádřit, že násilí na ženách je trestný čin. EU a jednotlivé státy musí zde tvrdě postupovat i v oblasti trestního práva. Mělo by zahrnovat i ochranu žen, ochranu těch žen, které mají odvahu informovat o tom, že se děje násilí. A proto chci e, výbor požádat o to, aby možná zřídil nějakou databázi nebo sebral data, udělal přehled, jak to vypadá v jednotlivých členských zemích, jaké jsou tam trestně právní sankce. A to by mělo možná dobrý vliv na jednotlivé národní legislativy. Děkuji. Děkuji. Till eh, jämställdhetsministern. Eh, Mám pocit, že řada otázek byla adresována paní ministrini pro rovnost mužů a žen, proto bych jí dala v tuto chvíli slovo. Ráda bych nicméně předtím ještě připomenula, že máme přihlášeno do diskuse řadu účastníků, kterým dáme slovo v rámci nadcházejícího diskusního kolečka. Takže pokud zatím jste nedostali slovo, tak vězte prosím, že Víme, že jste se přihlásili do diskuse a dáme vám v rámci dalšího panelu, nebo po dalším panelu slovo. Takže tuto chvíli znova dávám slovo paní španělské ministrini pro rovnost mužů a žen Aido Almagro. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji také za příspěvky do diskuse, děkuji za vaše otázky. Ráda se pokusím situaci vysvětlit z našeho pohledu. Velmi ráda jsem si vyslechla, jak vypadají věci u vás. Ráda se poučím od jiných. Myslím, že je užitečné vyměňovat si zkušenosti. Ráda bych se v tuto chvíli soustředila na otázky, které byly adresovány přímo mně. Je pravda, že v některých členských státech jsme dospěli k určitému pokroku, zvláště v těch členských státech, kde to parlamenty považují za prioritu. Jak jsme řekli, tradiční role žen je v této oblasti stále problémem. Na druhou stranu, ale když se podíváme na počet hlášených případů násilí páchanem, páchaného na ženách, tak je jasné, že aby ženy tento zločin nahlásili, tak je potřeba, že aby důvěřovali soudnímu systému. A tím, že jich to více hlásí, znamená tedy, že více žen tomuto systému důvěřuje. Chceme-li řešit tuto problematiku, je potřeba, abychom měli celkový přehled o tom, jak situace vypadá. A mám pocit, že ve Španělsku ve chvíli, eh, kdy se tato témata stala prioritou, se opravdu situace začala prudce měnit. Násilí je problém, kterým ženy trpí v soukromí a musí se to převést do veřejného prostoru, což je těžké. A možná prvním krokem bylo udělat z toho opravdu veřejné téma, ukázat, že všichni jsou za to zodpovědní. A toto téma se dá nastolit právě konstantními velkými kampaněmi, prostřednictvím sdělovacích prostředků, které by měly ukázat, o jak důležité téma se jedná. Stejně tak eh, je užitečné i organizovat semináře a vyměňovat si informace. V mé zemi, ve Španělsku, tento přístup vedl ke zvýšení povědomí mezi občany. A je potřeba abychom se této problematice věnovali už od prvních fází ve školách, vzdělávání ve školách. Nic se nenamlouvejme. To, že se zvýší povědomí, ještě neznamená, že lidé opravdu ví, a jak eh, těžká tato situace ve skutečnosti je a to, že o tom lidé budou vědět, ještě nebude znamenat nutně, že se situace zlepší. podporujeme lidi v tom, aby hlásili případy násilí, nicméně to může naopak vést ke zvýšení strachu. Je potřeba, abychom hovořili s odborníky, abychom řešili příčiny tohoto násilí. Násilí páchané na ženách je většinou výsledkem řady příčin, které je potřeba znát. Mnoho těchto příčin leží v zásadní nerovnosti mezi muži a ženami v naší společnosti a toto je třeba vzít v, ú, v úvahu pak, když chceme bojovat proti násilí na ženách. Musíme prostě změnit myšlení a toho bychom měli dosáhnout sdělovacími prostředky. Je potřeba bojovat proti přetrvávajícím stereotypům. Bez takovéto změny ve společnosti nebude možné změnit legislativu. Ráda bych se soustředila ještě na pár konkrétních otázek. Ptali jste se na tísňové volání pro ženy oběti domácího násilí. Rada schválila, Rada ministru minulý týden schválila dokument, který eh, toto tísňové volání přímo zmiňuje. Hovoří se tam o bezplatné volání na číslo 116. Ale myslím si, že by bylo dobré vytvořit takovéto systémy nouzového volání i pro jiné problémy, které jste třeba zmínili. Například eh, ženy nacházející se v moderních formách otroctví, sexuálního otroctví a podobně. Pro tyto oběti je důležité, aby se měli kam obrátit a možná komise by mohla předložit nějaký návrh, možná by se k tomu mohla vyjádřit paní komisařka. Ale mám pocit, že v Dubnu se chystají v této oblasti určitá opatření. Je to určitě pozitivní krok ku předu. Ženy musí mít pocit, že jsou chráněny. Ženy, které trpí sexuálním vykořisťováním, se musí mít na koho obrátit. Je potřeba rozrušit mafie, které fungují v této oblasti a které vytvořily sítě pro obchodování se ženami. Nicméně proto je potřeba získat pro tento boj evropské občany, kteří by neměli jenom mlčky přihlížet takovýmto zločinům. Potom ještě jedna věc k tomuto tématu. Mám opravdu pocit, že v mnoha případech eh, občané mlčí, zavírají před tímto problémem oči je třeba se soustředit na několik věcí. Za prvé chránit oběti, za druhé rozrušit tyto mafiánské struktury a za třetí zabránit tomu, aby lidé obecně mlčky přihlíželi. A toto by mělo být eh, všechno cílem určitého komplexu opatření. Jehož cílem by právě mělo být rozbít takovéto mafiánské struktury, s tím, že pochopitelně k tomu potřebujeme i podporu občanské společnosti. Děkuji. A nyní dávám slovo paní komisařce Reding. Chceli učinit jakýsi závěr k této diskusi ze svého pohledu. Děkuji, paní předsedkyně. Musím říci, že na mne velmi zapůsobily některé podrobnosti, které zmiňovali především zástupci a zástupkyně národních parlamentů. Hovořili o tom, co se v jednotlivých členských státech dělá v oblasti ochrany žen a boje proti násilí páchaném na ženách. A my v komisi se snažíme přesně o toto. Snažíme se pozbírat informace o všech opatřeních, které probíhají, tak abychom zjistili, co se osvědčilo a co ne. Pak, když se něco osvědčilo, je možné to použít jinde a zároveň se můžeme vyhnout věcem, které se neosvědčily. A v této souvislosti probíhají dvě studie. První se týká legislativy v jednotlivých členských státech a možnosti přijmout k této otázce evropskou právní úpravu. Tato studie vyjde na podzem. Druhá studie se týká škodlivých tradičních praktik a toho, jak se spojují v uvozovkách s kulturou. Já tomu kultura odmítám říkat, prostě myslím, že zločin je zločin, ať už eh, se zakrývá kulturou. Toto je studie, která vyjde v Dubnu. A potom se znova sejdeme 25. listopadu na konferenci na vysoké úrovni, kde se budeme snažit rozhodnout, jaká konkrétní opatření bude třeba přijmout. Domnívám se, a řada z vás mi to potvrdila, že je potřeba narušit to tajemství, které to obestírá. Pokud bychom mohli provést informační kampaň, tu třeba, která teď probíhá o rozdílech mezi platech mužů a žen, tak by to mohlo být důležitým nástrojem. A tohoto nástroje by mohly využít národní parlamenty, nástroje diskusy na národní úrovni. Nestačí totiž, aby o tom diskutovala komisa Evropský parlament tady v Bruselu. Je potřeba, aby se tato diskuse přenesla do národních států a s tím potřebujeme, abyste nám pomohli. Zazněla tady otázka týkající se lesbických žen. Já myslím, že Charta základních práv hovoří zcela jasným jazykem. Zakazuje veškerou diskriminaci ať už z pohledu sexuální orientace anebo náboženství. Není v tom žádný rozdíl, prostě žena je žena a zaslouží si respekt, zaslouží si respekt bez ohledu na to, jak, eh, jaký životní styl zastává a čemu věří. Teď, co se týče nouzového tísňového volání, komise vytvořila možnost ustanovit takováto čísla 116 takovou tu tísňovou nouzovou linku už třeba máme pro pohřešované děti, ale zatím jsme neměli velký úspěch. My se sice dohodneme, že vytvoříme takovéto tísňové volání třeba pro případ eh, pohřešovaných dětí, ale potom členské státy to nevyužívají. Takže pokud se tedy vytvoříme tísňovou linku, kde by se mělo hlásit násilí proti ženám, a to si myslím, že by byl dobrý nápad, tak bude potřeba, aby národní parlamenty přesvědčovali své vlády, aby to nejenom odkývali v Bruselu, že to je dobrý nápad takovou tu linku mít, ale aby to v praxi zavedli, protože ono nestačí mít číslo. Je potřeba, aby za tím číslem stála infrastruktura, aby tam někdo byl, kdo ten telefon bere, kdo odpovídá na dotazy volajících. Navíc to musí být napojeno na policii, Musí to být napojeno na služby, které pomáhají obětem, takže ono to je trochu složitější, než jenom říci, že potřebujeme takové číslo. Tady se tedy budu spoléhat na parlamenty jednotlivých členských států. Paní předsedkyně, pakliže bychom takovéto číslo zavedli, tak bych na vás apelovala, abyste dali do kontaktu poslance a poslankyně Evropského parlamentu a národních parlamentů, tak abychom koordinovaně zaváděli takovéto číslo. Děkuji mnohokrát za informace, které jste nám poskytli a budu doufat, že po veškeré přípravné práci se to zúčastní stále více z vás a že stále více z vás přijde, nebo že daleko více z vás přijde na tu konferenci 25. listopadu. Děkuji. Děkuji všem, kteří se účastnili tohoto prvního diskusního kolečka. Děkuji paní ministrini. Almagro, děkuji paní komisařce Reding také za jejich účast. Čeká nás ještě druhý panel, takže se můžete přihlásit do diskuse. Máme k dispozici ještě hodinu a deset minut, abychom se podělili o, členské, o, o tyto zkušenosti z členských států. Ráda bych tedy zahájila druhou část této diskuse a přivítala paní Ines Alberdy, která je výkonnou ředitelkou rozvojového fondu OSN pro ženy. který zná pod zkratkou UNIFEM. Vítám vás, paní Albert do Evropského parlamentu, v Evropském parlamentu a máte slovo. Buenos días. Dobrý den, dámy a pánové. A jsem velmi ráda, že jsem mohla přijít do Evropského parlamentu a účastnit se letošních oslav Mezinárodního dne žen. Jedná se zároveň o 15. výročí pekingské iniciativy a platformy. Děkuji panu předsedovi Evropského parlamentu Buskovi a paně, paní Evě Brit Svensson, která předsedá ženskému výboru v Evropském parlamentu. Děkuji jim za to, že umožnili tuto akci. Děkuji také naší ministrině pro rovnost mužů a žen, paní Bibianě Aido, a také vicepředsedkyni Evropské komise Viviane Reding. 15 let po Pekingu a 10 let po vyhlášení cílu milénia OSN si musíme připomenout pokrok, který nastal eh, v sociálním a právním postavení žen. Nyní eh, jsou v parlamentech zastoupeny 18,4 deficity v základním vzdělávání v jednotlivých e, zemích se snižuje a také co se týče profesního působení žen, čím dál tím více žen vstupuje na pracovní trh. Ovšem, zbývá nám už jenom pět let do cílového data, které bylo stanoveno v rámci cílů milénia a musíme si přiznat, že nás čeká ještě dlouhá cesta. Ženy tvoří pouze čtvrtinu zástupců vlád. Jenom třetina, eh, třetina žen v rozvojových zemích, které jsou výdělečné činné, pracují ve velmi prekérních situacích a průměrná mzda žen bývá nižší než mzda mužů. A miliony žen a dívek každý den trpí násilím. potírání násilí páchaného na ženách, což je téma dnešní rozpravy, je věc, která nám ukazuje, jak svět vypadá různě. Na 186 zemí eh, podepsalo prohlášení CDEAV. To znamená, že vlády jsou zodpovědné za to, že budou potírat jakékoliv formy násilí na ženách, a to preventivně i působením trestně právních sankcí. To eh, byla eh, kampaň OSN, včetně eh, kampaně Zabraňme násilí na ženách. Bylo to schváleno v rámci rezoluce 1325 5 Rady bezpečnosti OSN a v rámci rezoluce 1820, kde se hovoří o tom, že sexuální násilí je téma, které ohrožuje mezinárodní bezpečnost a nesmí už být beztrestné. Ovšem do umírových procesů stále ještě chybí ženy v průměru eh, bývá v delegacích vyjednávajících zastoupeno méně než 10 žen. A sexuální násilí a konflikty nabyly nebývalých rozměrů. chci zde poděkovat také parlamentu za to, že se touto problematikou zabývá. A Eh, také si vážím toho, jak se o toto téma zasazuje paní poslankyně Eva britt UNIFEM loni podnítilo tuto iniciativu a parlament nyní vyhlásil, eh, že zahájí rok nulové tolerance vůči násilí na ženách. To, se ukazuje, to ukazuje, že je zde skutečně politická vůle se tímto témem v rámci politiky eh, zabývat. Tato kampaň řekněné ne násilí líčí jednotlivé iniciativy, jednotlivé případy, eh, které zahájí jednotlivé sektory občanské společnosti i vlády. Jde o konkrétní příspěvek eh, OSN k této problematice. V listopadu loňského roku to bylo podníceno a bylo zaznamenáno obrovské množství kampaní, které my jsme si přáli 100 tisíc kampaní do Mezinárodního dne žen a bylo jich oznámeno na 200 tisíc. Občané z mnoha zemí využili internetové platformy k tomu, aby šířili informace o svých akcích, o svých iniciativách a využili je také k tomu, aby oslovili širší publikum. Asi 200 organizací občansko, občanské společnosti se zapojilo do oné kampaně e, označené DINO a na 30 šéfů států a vlád a více než 700 e, poslanců Někteří už podnikli potřebné kroky. Například tím, že vy, eh, opustili své výhrady vůči CED a V, a nebo podepsali příslušný protokol. Financují kampaně proti násilí na ženách a nebo zapojují jednotlivé složky, aby bojovali proti tomuto násilí. Já doufám, že v tomto roce se setkáme opět eh, s další iniciativou, která sníží tu propast mezi iniciativami a jejich vlastní realizací. Usnesení, které pomůže ke zrovnoprávnění mužů a žen a splnění příslušných cílů. Rezoluci ze září hovoříme jasně o tom, že je třeba, aby se tento systém celkově zodpovídal. A to znamená podporovat jednotlivé země v jejich angažování se pro podporu rovnoprávnosti mužů a žen. Je to, vznikl k tomu speciální odbor a ten se právě zabývá touto problematikou a snaží se docílit i lepší pozice v rámci OSN protože momentálně je příliš málo prostředků pro to, aby vznikaly inovativní iniciativy. Ovšem nový odbor napomůže tomu, že ta podpora bude poskytována systematičtějším způsobem, pokud se objeví žádosti z jednotlivých zemí. E, odbor přispěje k tomu, že budou sloučeny čtyři specifické agentury, GDAV, UNIFEM a INSTRO a budou moci společně provádět analýzy a vytvářet programy. Mohou také stanovovat normy pro posilování rovnoprávného postavení mužů a žen. A v neposlední řadě se mohou stát jakýmsi motorem, který bude posilovat práva žen. A bude ho zastupovat také horizontálně v rámci systému OSN. Tento nový odbor eh, také sleduje to, že třeba se zodpovídat OSN, že to znamená, že budou probíhat kontroly dalšího sledování, dalšího průběhu a podobně. Abychom vyhověli tomuto požadavku, potřebujeme samozřejmě informace, musíme vědět, jak jednotlivé organizace a sítě fungují a pracují. potom se již volá o té první konference práv žen, která se uskutečnila v roce 1975 v Mexiku. Máme tedy velice jasný mandát, který nás posune dále v té otázce zodpovědnosti. Ovšem, do docílit tohoto výsledku můžeme pouze tehdy, když budeme mít k dispozici dostatek prostředků. Pekinská platforma vyzvala, aby se prostředky hledali ve všech možných zdrojích. Čtyři e, zmíněné jednotky, které se mají zabývat rovnoprávností, eh, v daných letech zjistili, že zkrátka chybí prostředky. Prostředků není dostatek a přitom je to jenom zlomek prostředků, které mají k dispozici jiné orgány a referáty OSN. Skupiny zabývající se právy žen se od začátku zasazovaly o to, aby onen potenciál skutečně vyčerpali, aby nový referát získal jednu miliardu dolarů ročně. A rozpočet je postupně navyšován během prvních let. Výzva je to skutečně velká. Musíme si také uvědomit, jaký je zde deficit prostředků. Zjistíme to například na základě poslední zprávy fondu OSN, co se týče potírání násilí na ženách. Je to fond, který má financovat iniciativy potírající násilí na ženách. Jsou to tedy finanční prostředky. Je to fond, který spravuje UNIFEM ve jménu OSN a od vzniku tohoto fondu to vypadá tak, že se stal skutečně klíčovým nástrojem pro podporování strategie potírání násilí na ženách a také na dívkách. Cílem je podporovat iniciativy, které zkrátka tyto prostředky potřebují. Loni tomu bylo tak, že v tomto fondu bylo celkem 23,6 milionů dolarů. Tyto prostředky potom byly rozdělené pro různé programy a iniciativy. Samozřejmě bylo potřeba tyto iniciativy nejprve proskoumat, dělo se to skutečně transparentním způsobem. Chci také říci, že prostředky, které fond obdržel v tomto roce jsou vyšší než v roce 2008 a jsou také vyšší než 2007, protože v roce 2007 jich nebylo ani 15 milionů. Počet žádostí o Dotace se ovšem také zvýšil. 1643 žádostí jsme obdrželi v roce 2009 a to bylo celkem 857 milionů dolarů. Ale jak už jsem řekla, k dispozici bylo těch milionů jenom 23. Když potom byla zpráva předložená výboru pro sociální a právní postavení žen, bylo podtrženo, že UNIFEM se snaží nalézt prostředky tak, aby ročně získala do fondu 100 milionů dolarů. Těchto 100 milionů dolarů je cílová částka. A to je také uvedeno v kampani generálního tajemníka. To je cíl pro rok 2015. Musíme se pokusit zapojit všechny sektory, abychom získali tyto prostředky a mohli tyto cíle realizovat. UNIFEM se zde spojila s Clinton Global Initiative a společně prezentovali iniciativu pro získávání prostředků na rok 2009. Zmiňovaný fond OSN pro boj proti násilí ovšem není jediným nástrojem, kterým UNIFEM podporuje iniciativy na potírání násilí na ženách. Dovolte mi zmínit ještě několik dalších iniciativ. Jsou to iniciativy, eh, které se konaly v uplynulých týdnech v rámci zpracování agendy Peking Plus. V celosvětovém měřítku je velká výzva při praktickém realizování politických požadavků a je velice málo oblastí, které by měly přístup k skutečně celosvětové databázi, databázi prostředků a nástrojů pro boj proti násilí na ženách. A my jsme se pokusili takovouto databázi zřídit. UNIFEM nyní zřídilo globální virtuální centrum znalostí a tam jsou uložené praktické případy, zkušenosti i prostředky. Přístup k této databázi samozřejmě může také zvýšit e, kvalitu mm, práce, zefektivnit ji, zlepšit výsledky a to i v souvislosti s investovanými náklady. V rámci tohoto virtuálního centra se sbírají osvědčené postupy, různá doporučení, k kterém dospěly jednotlivé iniciativy spojené s kampaněmi proti páchání násilí na ženách, ať už to pochází od občanské společnosti, od jednotlivých vlád, a nebo z OSN. UNIFEM momentálně pracuje na celosvětovém programu bezpečných měst. Zde jde o to, aby sexuální obtěžování násilí na ženách ve městech bylo sníženo. Vycházíme zde ze zkušeností z Latinské Ameriky a tento program se snaží iniciativu rozšířit na různá města po celém světě. Eh, program pracuje s jednotlivými územně správními celky, eh, jednotlivými regionálními úřady, Řeší se zde posilování bezpečnostních opatření, mobilizace veřejnosti a podobně. ONIFEM se také snaží získat podporu soukromého sektoru. Aby eh, se zvýšilo zastoupení žen v podnicích, je také důležité zde něco udělat. Ženy nejsou, nejsou ještě moc vidět ve vedoucích eh, pozicích, ale nedávná studie McKinsey ukázala na základě eh, dotazování 2300 vedoucích pracovníků v soukromé sféře, že třetina oslovených konstatovala, že politika z rovnoprávnosti přispěla ke zlepšení v jejich firmě. Další třetina řekla, že tyto opatření chtějí realizovat brzy, e, protože jsou skutečně užitečná. Vidíme tedy, že si podnikatelské kruhy toto téma uvědomují a uznávají, že rovnost mužů a žen přispívá také e, k rozkvětu jejich společnosti. UNIFEM společně s agenturou pro světový pakt UNO eh, nedávno iniciovalo sedm opatření proto, aby ženy měly větší možnosti ve svém zaměstnání. Jeden z těchto bodů je netolerovat jakékoliv násilí na pracovišti. Jde, zde o vzdělávání zaměstnanců, i bezpečnostních pracovníků, aby jakékoliv známky násilí nebo sexuálního násilí na pracovišti byly rozpoznány. Na závěr mi dovolte, abych se zde odvolala na to, co řekla paní Brit Svensson v rámci Peking 15 eh, plus minulý týden. Je důležité, aby se politikové zapojili do posílení práv žen. A je důležité, aby se snažili eh, vymítit násilí na ženách. Téma násilí na ženách je dnes velmi významné eh, téma politik Evropské unie. Konec citátu. A to je přesně to, na co se zaměřuje eh, kampaň OSN. Doufám, že u příležitosti Mezinárodního dne žen v roce 2011 budu moci hovořit o tom, nakolik politické úsilí a angažovanost společnosti přispěly k tomu, že ženy a dívky mohou žít život, ve kterém není násilí. Děkuji vám za pozornost. Stort tack, mrs Alberdi. a eh, då <clears throat> Děkuji. A paní Alberdy a vítám dalšího řečníka, pana Martina Garbovského, novináře z Bulharska. Máte slovo. Dobrý den, jmenuji se Martin Garbovský, Karbovský a jsem 15 let investigativním novinářem. Děkuji paní Svensson a děkuji také panu předsedovi Buskovi za toto pozvání. Je dobré, že evropské státy se liší v rámci toho evropského megastátu. Liží, lišíme se v různých věcech, ale také v míře utrpení. Zde hovoříme o násilí, u nás hovoříme o přežití nikoli o kampaních ve Spojeném království, jako i v jiných zemích, každá čtvrtá žena je obětí násilí. V Bulharsku ukazují statistiky totéž a já tomu nevěřím. Nevěřím, že statistiky že počet žen eh, vystavený násilí ve Spojeném království a v Bulharsku je stejný. Násilí v Bulharsku je úplně odlišné a já bych chtěl hovořit o praktických zkušenostech, o praxi, která je velmi negativní. V Bulharsku se zapojujeme do té negativní praxe mega, megasténu me, eh, eh, megastátu, to je, pole, eh, hovořím zde o polevání žen kyselinou. To nemohou pochopit lidé, kteří žijí příjemně ve staré dobré Evropě. To nejsou nějaké jednorázové incidenty, je to epidemie, která se rozšiřuje již několik let netrpí jenom ženy, netrpí jenom zástupci menšin, menšin, které nejsou stejné u nás jako ve zbytku Evropy. Jsou to také studenti, kteří tím trpí, pokladní, eh, zdravotní sestry, lékaři. 24 případů žen, které byly politiky kyselinou, jsme zaznamenali za posledních 10 let. Jedná se o formu chování. Ty ženy přežijí po takovém útoku, ale již se nemohou plně účastnit života po takovém incidentu. Eh, dochází k tomu i v jiných zemích. V Pakistánu, ve Spojeném eh, království máme o tom údaje v pár případů v Rumunsku, ale <clears throat> u nás v Bulharsku jsme jich měli 24. Jsou to i muži, kteří jsou obět, obětmi této trestné činnosti. Je to určitá vendeta, určitá pomsta, která je prostě nepřijatelná pro Bulharsko. Jenom jedna účinný trest byl vynesen na, a proti někomu, kdo si zadal tento útok. Vždycky je někdo, kdo objedná takový útok a pak je tu najatý pachatel. A stát je proti tomu bezmocný. je téměř neuvěřitelné, že neexistují žádné účinnější postihy. Tyto eh, problémy jsou problémy, které jsme zdědili z minulého komunistického systému. Ale co se týče žen, násilí je součástí rodinných vztahů v Bulharsku. I pokud hovoříme o tomto zvláštním typu mm, zločinu polévání kyselinou, i to je považováno za jakýsi domácí problém, něco, co je součástí rodiny. Nevíme, do jaké míry se může vůbec stát pokusit zasáhnout ve Francii. Ku příkladu se nyní projednává zákon či návrh zákona, který Uh, který zabraňuje i fyzickým trestům na dětech, tedy fyzickým, fyzickému trestání dětí, třeba jenom pohlavku kdy, eh, dítěti, když se eh, když zlobí. To je něco úplně jiného. Psychologové se domnívají, že oběť, oběťmi tohoto hrozného zločinu jsou zejména ženy, protože tím útokem je vlastně poničena jejich krása a jizvy a postižení zůstávají po zbytek života. Za poslední tři roky jsme zaznamenali větší počet těchto případů případů, než je eh, obvyklé. A pan Bojko Borisov, náš ministerský předseda, eh, slíbil, že přijme příslušná opatření, že zavede doživotní tresty pro pachatele takových trestů, ale, takových eh, zločinů, ale to mm, ten postup je velmi pomalý. Jsou některé části Evropy, kde je uh, násilí na ženách přehlíženo, je považováno za něco normálního v součást rodinného života. I v Bulharsku je toto pravidlem, které se nemění. Čas běží, ale tento náhled se nijak nepromění. Eh, ten čas, který běží, než se něco změní, je čas našeho života. My jsme se mm, pokusili o informační kampani, já jako novinář nemůžu činit nic jiného. Se mnou jsem přijela žena, která byla obětí takového útoku kyselinou. Pět dalších žen se mnou chtělo jet, ale ty jsou zrovna v lékařské péči na operacích, aby jim lékaři nějakým způsobem opravili obličej. Ten útok je zacílen na obličej a já ani nemohu říci, kde ta žena dnes sedí. Je dnes někde v této místnosti. Ani jeden bulharský novinář Eh, není prostě ani jeden, který by byl, nebyl, psa, nebyl psal o takové eh, hrůzné trestné čin, činnosti. Ale instituce nic nedělají. Policie to zanedbává. Ta žena přišla o vlasy, má jenom jedno oko, a e, její hruď, její poprsí bylo po, po, poničeno. Je to velká, je to fyzické a, poničení na té ženě. Nechci na tu ženu zde v místnosti ukazovat, protože bychom měli ukazovat na pachatele, nikoli na ty oběti. Ta žena, která je dnes mezi námi, téměř nevychází z domova protože jí její manžel nadále vyhrožuje. Již mi nezbývá mnoho času, ale chci <clears throat> říci, že naše, náš záměr by měl být převeden do konkrétních kroků. Pokud Vaňa, ta žena, která je dnes mezi námi, pokud najde odvahu poskytnout rozhovor, bude určitě trpět, bude opět potrestána. Tím jsem si jist, protože v Bulharsku pachatelé předstírají, že jsou obětmi. Ještě minutku, prosím. Já jsem za posledních několik let vytvořil seznam 75 uh, 75 eh, dětí zemřelo v dětských domovech. Mnoho dětí eh, jsou, je též oběťmi <clears throat> násilí. <clears throat> Stát proti tomu nic nedělá. Ještě jednou jmenuji se Martin Karbovský a děkuji vám za pozornost. Děkuji. Nyní dávám slovo Mortenu Kierumovi, který je ředitelem agentury EU pro základní práva. Vítám ho v Evropském parlamentu a na naší konferenci. Máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně, dámy a pánové. Nejdříve děkuji Výboru pro eh, ženská práva a rodovou rovnost Evropského parlamentu za to, že zorganizovali tuto velmi důležitou konferenci, která se týká násilí proti ženám. Když eh, hovoříme o těchto formách, odhaduje se, že 45 žen v Evropě bylo vystaveno nějakému násilí ze strany mužů. Odhaduje se také, že celkový eh, roční náklad na domácí násilí v Evropské unii je někde mezi 12 a 20 miliardami eh, euro. Co je jasné, je to, že takové násilí musíme rozpoznat a řešit ho jako násilí na ženách, páchané z toho důvodu, že jsou to ženy. Násilí na ženách brání tomu, aby ženy plně eh, plnily své úlohy ve veřejném i soukromém životě. Je to porušení základních lidských práv žen, jako je právo na důstojnost fyzickou a mentální integritu, právo na život a právo na rovnost mezi pohlavími. Jak můžeme řešit násilí eh, na ženách jako porušení základního práva a jaký pokrok byl učiněn v Evropské unii v této oblasti? Za prvé, rovnost mezi muži a ženami je základní právo, které je zakotveno v, smlouva, v, v smlouvě Evropské unii a také v chartě základních práv, která je součástí a je právně závazná v rámci Lisabonské smlouvy. Nerovnosti v odměňování, které byly součástí úsilí EU pro řešení rovnosti, i tyto nerovnosti posilují zranitelnost žen rovný přístup k zaměstnání, rovné odměňování a také poskytování služeb, jako je péče o děti, tyto věci mohou ženám zajistit příležitost být nezávislými a aktivními na uh, trhu práce. Uh, toto může mít pozitivní dopad na to, že je vlastně osvobodí i z těch vztahů, které je poškozují. Uh, Řešíme-li nerovnost mezi pohlavími jako základní právo, eh, můžeme eh, i určitým specifickým přístupem eh, přistupovat k násilí ze strany mužů na ženách, ale tato rovnost ještě, toto nebylo ještě plně zapracováno do oblasti řešení lidských práv a e, nerovnost je vlastně přehlížena, zanedbávána. V současné době e, zaznamenáváme větší povědomí o rasismu než povědomí o rodové nerovnosti. Chci zvážit jeden konkrétní případ. Pokud e, zaměstnanec, který je z menšiny, dostává menšinový, dostává menší odměnu kolem 15% nižší, Eh, než člověk, který je z té většinové populace. Dnes si to velmi rychle uvědomíme a budeme to považovat za rasistický přístup. Ale pokud si žena vydělává méně než muž za stejnou práci, většinou to eh, vysvětlíme, tuto nerovnost, jako eh, faktor, který plyne z zaměstnání na e, částečný úvazek z mateřství a tak dále. My vlastně ignorujeme skutečné překážky a diskriminační praxi, které jsou ženy v, v oblasti zaměstnání vystaveny je třeba kriticky vyhodnotit, zda skutečně děláme e, výrazný pokrok či výrazné potlačování nerovnosti a porušování eh, práv. Jaké způsoby jsme našli pro řešení násilí na ženách v Evropské unii. V 90. letech Evropská komise i parlament opakovaně zmiňovali tento problém, tedy násilí ze strany mužů na ženách. Ale když se podíváme na dnešní 27. vidíme, to jako skládačku různých právních úprav v této konkrétní eh, oblasti. Tato situace vede k určitému eh, velké škále, jakési loterii těch opatření, eh, rozdíl v tom, jakou odpor, podporu ženy dostají, dostávají. A je to vlastně, vychází to z těch jednotlivých zemí, regionů či měst, kde žijí. To říká ženám i mužům, že násilí na ženách není skutečně bráno seriózně jako eh, potlačení základního práva a že ženy v Evropě skutečně nepoužívají rovno, rovnou a stejnou ochranu před, touto, mm, před tímto násilím. Parlament eh, přijal celou řadu iniciativ k řešení tohoto problému po celé EU Příkladem je usnesení z bře z března 2009 proti obřízce a také z listopadu 2009 usnesení o potírání násilí na ženách, které se dotýká všech forem násilí. V rámci španělského předsednictví, a měli jsme zde paní eh, eh, ministrini, španělská vláda aktivně, eh, proaktivně řeší násilí na ženách a tomu je třeba pogratulovat. My si všímáme se zájem, zájmem návrhu směrnice eh, na ochranu obětí eh, násilí založeného na genderu, na rodu. To by umožnilo chránit oběti v rámci celé EU. Podpora, která byla tež Eh, vyslovena ve prospěch té, té eh, linky, té bezplatné linky a také vytvoření observatoře k této problematice. Všechny tyto věci by vedly k většímu uvědomění si tohoto problému a lepší podpoře obětí. Paralelní iniciativy komise směřující k zlepšení situace obětí trestné činnosti ob, obecně, i tyto věci by měly být eh, zohledněny při vytváření center na poběť obětem, pomoc obětem. Stockholmský program uh, uh, hovoří o těchto centrech v, o, Eh, v oblastech, kde vlastně ta oběť nestojí, zatím dosud nestála v centru pozornosti. Abychom řešili tento problém, problém násilí mužů na ženách, je potřeba, aby politici měli přístup k údajům o rozsahu a povaze tohoto fenoménu. Některé členské země zhromažďují údaje, ale není zatím databáze, eh, kde bychom mohli tyto údaje srovnávat. Je to strukturální eh, problém ve všech členských zemích, tak jak jsme to slyšeli od ostatních prezentujících a měl by být též řešen na evropské úrovni společným evropským přístupem, tak abychom mohli mít srovnatelné údaje eh, pro boj s tímto fenoménem. Nyní vstupuje eh, do hry naše agentura, agentura EU pro základní práva se sídlem ve Vídni, která reaguje na usnesení parlamentu z roku 2009, které vyzývá agenturu, aby eh, zhromažďovala a zveřejňovala eh, údaje o veškerých diskriminacích, včetně právě údajů o násilí na ženách. Dne do, agentura řeší rodové nerovnosti jako jeden prvek, který je zapojen do její práce v oblasti základních práv. My pracujeme na tématech, jako je homofobie, minority, migranti, obchodování s dětmi, lidé s postiženími a s mentálními postiženími. To jsou některé naše oblasti. Tyto oblasti uh, nebo je, ukazuje se, že poškozování základních práv u žen je ještě zhoršeno, pokud e, jsou to ženy z nějakých marginalizovaných skupin. Nedávno jsme zveřejnili e, výsledky průzkumu který jsme prováděli, takzvaný EU Midas, a tento e, oslovil více než pět tisíc osob, které pocházejí z nějaké menšiny. E, získali jsme údaje o ženách, které jsou vystaveny diskriminaci v každodenním životě a zároveň úspěch tohoto projektu, tohoto výzkumu znamenal, že agentura nabyla velmi dobrých a důležitých zkušeností v oblasti provádění celoevropských výzkumů v oblasti základních práv. Vycházíme z úspěchu tohoto šetření, které bylo první evropské šetření, které přivedlo, přineslo srovnatelné statistiky k minoritám. Připravujeme eh, nyní eh, výzkum eh, na rok 2011, který se bude zabývat eh, násilím na ženách. Pilotně to řešíme v roce 2010 a Cílem je vytvořit ukazatele tak, abychom získali srovnatelné údaje ze všech 27 zemí o povaze a rozsahu tohoto problému. Měli bychom získat velmi důležité informace pro evropské instituce i pro členské státy. To nám, to jim umožní tedy vám to umožní lépe účinněji řešit problém eh, násilí mužů na ženách. Paní předsedkyně, podívám-li se do minulosti, vidíme, že jsme udělali mnoho pokroku v oblasti řešení rovnosti mužů a žen, ale že je zároveň evidentní z toho, co víme a z toho, co jsme dnes slyšeli, že je zároveň evidentní, že je před námi ještě spousta práce, zejména v oblasti násilí ze strany mužů na ženách. A na závěr chci zdůraznit, že všichni máme společnou povinnost řešit tento problém zastavit násilí na ženách a agentura pro základní eh, práva se na tom hodlá podílet. Děkuji. Vám tak, tak tí... Také děkuji všem třem vystupujícím v této druhé části diskuse. Zahájím nyní obecnou diskusi. Ráda bych všem připomenula, že se mohou přihlásit do diskuse. Pak, když tady ještě někdo by chtěl vystoupit, kromě těch, kteří se již přihlásili, tak vyplňte formulář, který máte před sebou, odevzdejte jej a zapíšeme vás do diskuse. První na seznamu v druhé části naší diskuse je paní Sinclair, která je poslankyní Evropského parlamentu. Máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji za dnešní diskusi. Mám pocit, že je velice důležitá. Je potřeba, aby všechny organizace poukazovaly při každé příležitosti na toto důležité téma. Musím říci, že nám nevelmi zapůsobilo, co říkal pan Karbovsky a řada dalších osob. Bojování proti násilí, proti ženám je bitva, kterou musíme vyhrát, protože to, že nám zabraňuje jinak eh, využívat svých lidských práv, což je trestný čin. Apeluji na Spojené království a na další členské státy, aby se snažili vymítit eh, tento problém a vytvořit pro tuto vymícení infrastrukturu. Doufám, že to je příklad, který budou následovat i jiné státy po světě. A doufám, že oběti budou mít sílu bojovat proti eh, násilí a oznámit to na policii. Členské státy to musí brát vážně. Také apeluji na to, aby členské státy provedly vzdělávací kampaně, které budou zaměřeny na mladé lidi, tak aby se vymítil tento problém do budoucnosti. Asi se všichni zhodneme na tom, že násilí nikdy není přijatelné. Statistiky, které jsme tady zmiňovali, říkali, že jedna čtvrtina dospělých žen se stala obětmi násilí. Já sama jsem byla obětí násilí, bylo to 12. ledna roku 2005. A šest mužů mne zmlátilo, táhlo mne po zemi 50 metrů, kopali mne a lékaři řekli, že jsem měla 21 modřin. A kde se to stalo? Stalo se to na mém pracovišti v Evropském parlamentu ve Štrasburku. A co s tím udělali parlamentní orgány? Nic. Pořád musím chodit do práce, paní předsedkyně, a chodit kolem těch lidí, eh, kteří mne tehdy zbyli. Je tedy potřeba, abychom začali tady. Je pochopitelně v pořádku, že musíme kázat i zbytku světa, ale nejprve bychom si měli zamést před vlastním Prahem. Děkuji. Tak, eh, Sinclair. Děkuji, paní Sinclair. Nyní vystoupí zástupce parlamentního zhromáždění Rady Evropy. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Jsem velmi ráda, že zde mohu vystoupit za parlamentní zhromáždění Rady Evropy. Dnes si myslím, že vytváříme možnosti, e, které vedou k větší budoucnosti pro ženy, které jsou postiženy násilím. A je potřeba, aby naše organizace spolupracovaly v boji proti násilí. Rada Evropy už eh, řadu let pracuje na této oblasti, snaží se vymítit násilí eh, páchané na ženách. V tuto chvíli se snažíme připravovat úmluvu bojující proti násilí eh, páchaném na ženách a v domácnostech obecně. Chceme to rozšířit i na ženy, které, působí, eh, které jsou obětmi násilí v domácnostech. Součástí bude několik záležitostí. Za prvé pomoc eh, obětem, integrované politiky v oblasti rovnoprávnosti mužů a žen. Evropský parlament eh, se snaží dosáhnout eh, politického kompromisu. Myslíme si, že je to potřeba, že je potřeba reagovat na nedávný vývoj a je třeba připomenout také aktivity parlamentního zhromáždění eh, Rady Evropy a 47 parlamentů členských států. Je klíčové, aby naše členské státy přijímaly zákony, vytvářely statistiky a, upozorňovaly na rodově podmíněné násilí a je potřeba, aby následně podepsali tuto úmluvu. A právě proto, paní předsedkyně, bych jménem Rady Evropy chtěla poděkovat eh, vám i paní ministrině španělské vlády pro rovnost, která zastupuje předsednictví Evropské rady. Děkuji také za to, že jste dali nový impuls proti tomuto rodově podmíněnému násilí. Vítáme tento impuls, budeme sledovat eh, návrhy, které vznikají v Evropské unii, a to především v kontextu vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Kolegyně a kolegové, je potřeba, abychom sjednotili své hlasy a své úsilí a účinně bojovali proti násilí páchaném na ženách. Ženy potřebují naše odhodlání, potřebují naši podporu je potřeba měnit myšlení, je potřeba měnit postoje a musíme to dělat společně, protože jenom tak dosáhneme úspěšně, větších úspěchů v tomto boji. Jak v Evropské unii, tak v prostoru členských států Rady Evropy a právě proto je potřeba, abychom spolupracovali. Parlamentní dohoda bude velice důležitá parlamentní zhromáždění je ochotno i nadále komunikovat s Evropským parlamentem. Doufám, že se budeme vzájemně podporovat eh, v našem boji proti násilí na ženách. Je to naše společná vize, společný cíl, který je v souladu s dosažením rovnoprávnosti mužů a žen v Evropě. Děkuji, paní předsedkyně. Vám tak, Mrs. Quintan. Také děkuji a budu se velmi těšit na další spolupráci mezi parlamentním zhromážděním Rady Evropy a Evropským parlamentem. Dávám slovo paní Thomson z Evropského parlamentu jako další. Paní předsedkyně, jsem velmi ráda, že španělské předsednictví se rozhodlo vytvořit observatoř týkající se tohoto násilí a jsem také velmi ráda, že se začíná hovořit o nouzovém volání na číslo 116. Španělská legislativa si myslím, že by mohla být pro ostatní státy inspirativní. Ráda bych ale upozornila na zvláštní skupinu žen, které jsou často obětí násilí. Před pár lety jsme v Evropském parlamentu odhlasovali zprávu, týkající se situace žen přistěhovalkyň v Evropě a v této zprávě jsme řekli, že právě přistěhovalkyně jsou jednou z nejvíce postižených skupin. Španělské ministerstvo sbíralo statistiku ve Španělsku, ze které vyplynulo, že tato skupina je často více obětí a násilí. Že tedy přistěhovalci jsou častěji obětí násilí než Španělky. Slyšeli jsme vyjádření ostatních členských států. Hovořili jsme o tom, že ve Spojeném království ženy z určitých skupin mají větší šanci, že se stanou oběti násilí než jinde. My třeba v Dánsku se setkáváme s tím, že si muži objednávají a manželky přes internet. Jako, jako kdyby mi poslali poštou. Jsou to prostě ženy ze zámoří, které si takto objednávají a občané, muži těchto zemí, třeba dánové anebo britové. Jsou to většinou ženy, které nemají rodinu, které jsou obrovsky zranitelné a nemají se na koho obrátit. Často, když se obrátí na policii, tak by z toho plynulo nebezpečí, že je budou deportovat, protože v podstatě jejich povolení k pobytu je vázáno na jejich sňatek. Myslím si, že nazrála doba pro evropskou směrnici bojující proti násilí páchaném na ženám, která by obsahovala ustanovení chránící takovéto oběti. Je potřeba, abychom v Evropě vytvořili společné standardy pro ochranu obětí, a také společné standardy pro trestání pachatelů tohoto násilí. Musím říci, že také na mě velmi zapůsobil bulharský případ, který jsem si vyslechla a říkám si, jak je prostě možné, že ten manžel eh, osoby, kterou jste zmínil, nesedí ve vězení. Děkuji, paní Tomsen. A nyní vystoupí Paní Marian Děkuji, paní předsedkyně. Pokud dovolíte, tak bych nejprve chtěla poděkovat za vaši iniciativu zorganizovat dnešní diskusi, která by měla mít konkrétní výsledky. Všichni bojujeme proti násilí páchaném na ženám. Je potřeba, abych nám byla neustále připomínána každodenní realita těchto obětí. Vidíme, jaké legislativní a koordinační úsilí probíhá. O tom jste hovořili. Vidíme, že máme k dispozici statistiky z jednotlivých členských států. Vidíme, že je potřeba harmonizovat i trestní právo v této oblasti, tak abychom ukázali občanům, že prostě 27 členských států si na tomto stojí a že nikdo nemůže uniknout a této vůli, která se samozřejmě vyžaduje koordinaci parlamentu, Evropské komise a Rady Evropy. Ale já bych vás ráda upozornila na další dvě věci. Já sama jsem ve své minulosti e, tyto věci zažila. První problém, který mě připadá jako velice důležitý, je, že se snažíme společně dát ženám hlas a osvobodit jejich hlas. Že velmi často se ale přitom stává, že ženy se sami cítí vinné, když byly postiženy násilím a stydí se za to říci, že byly obětmi násilí. Mají strach, mají strach, že se na ně budou ukazovat, mají strach, že se jim někdo pomstí. Takže já si myslím, že toto je opravdu výrazný problém, klíčový problém, který je potřeba nejprve řešit. A je potřeba, abychom ho řešili společně. Statistiky jsou sice dobré, ale pokud ženy nebudou hovořit o těchto a, a, trestných činech, tak se nám nepodaří ničeho dosáhnout. Já si myslím, že se jedná opravdu o veliký problém, to telefonní číslo je důležité, ale není to určitě jediný nástroj. Já mám pocit, že před námi stojí velmi složitá práce. Potom ještě další věc, o které bych chtěla hovořit, a to, že není potřeba čekat na to, než na ženách bude spáchano násilí. Je potřeba vzdělávat co nejmenší děti o této problematice. Já jsem totiž ve svém profesním životě se setkala s, jedenácti, s 11 dětmi, které v rámci určité diskuse řekly, že už dvě nebo tři roky jsou oběti násilí. Je potřeba, aby děti byly vzdělávány o tom, co to násilí je, co je normální a co není normální. Protože pachatelé násilí, když to násilí pachají, tak vždy říkají, že to násilí je normální. A to přece není akceptovatelné. A to je právě důvod, proč je potřeba, aby děti byly vzdělávány, aby věděli, aby dokázali rozpoznat násilí a potom jej třeba sami nahlásit. Já se na tom trochu trvám, protože si myslím, že to je velmi důležitá otázka. Nemůžeme prostě čekat na to, až ty ženy, eh, které byly obětí násilí, to nahlásí. Je prostě třeba, aby se to preventivně vyko, vykořeňovalo výchovou od dětství. Já si myslím, že my asi všichni si uvědomujeme jednu věc. A to, že pracujeme, pracujeme hodně v parlamentu, třeba pod vaším předsednictvím ve výboru pro práva žen, paní Svensson. Na druhou stranu je ale potřeba, abychom si ještě uvědomili jednu věc pokrok v oblasti lidských práv, práv žen a pokrok v oblasti pozice žen ve společnosti nebyl lineární. V minulosti, v historii existovala období, kdy ženy sehrávaly důležitou a významnou roli a ve společnosti existují opačná období. To znamená, že toto nikdy není dáno. Můžeme sice mít veškeré observatoře, ale zároveň je potřeba, aby všichni na to dávali pozor. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, Děkuji mnohokrát. Paní Šater a myslím si, že ten závěr byl velmi dobrý. Prostě nic není dáno, to znamená ale, že se to může změnit. A je důležité, abychom na to nezapomínali, že úspěch tady je možný. Nyní vystoupí další zástupce Evropského parlamentu, paní kolegyně Gornaj. Děkuji, paní předsedkyně. Ráda bych pozdravila všechny přítomné a hlavně vítám své kolegyně z Maďarska. A u této příležitosti nás jde navštívila také skupina návštěvníků z Maďarska na 25 osob. Zabýváme se tedy tímto tématem. A je dobře, že je zde i paní místopředsedkyně Jaroka mezi námi. Je to důležité, že tento výbor má progresivní předsedkyni. Chceme eh, tento fenomén totiž ukázat, upozornit na něj. Tento fenomén je totiž skrytý a my ho musíme odkryt, proto je důležitá spolupráce tria, to znamená Španělska, Belgie a Maďarska. Pan premiér Zapatero zde v Evropském parlamentu prohlásil, že eh, rovnost mužů a žen a potírání násilí na ženách je jedna z priorit španělského předsednictví. A já jsem hrdá na to, že jsem součástí tria v rámci nastávajícího maďarského předsednictví. Minulý týden jsme e, byli v USA v New Yorku a vítám zde zástupkyně OSN je skutečně důležité, aby byly dávány k dispozici finanční prostředky, protože už toho začínáme mít pomalu dost. Jakmile chceme zřídit organizaci zabývající se ženami, tak bývá vždy nedostatek prostředků, ale násilí na ženách je něco, co skutečně pocitujeme. a proto se domnívám, že e, zpráva, kterou vypracovává můj kolego, kolega, e, je velice důležitá. Je důležité, abychom vystupovali proti násilí na ženách. A je důležité, abychom měli směrnici, kterou iniciovalo španělské předsednictví. Potřebujeme tisňovou linku 116, ale potřebujeme i jiné linky, které mm, jsou velmi známé. Možná bychom to mohli propojit s tím tisnovým číslem 112. chci vás eh, upozornit také na jedno prohlášení z Kadifu, které se zabývá násilí na ženách. Je to totiž fakt. A proto je důležité, že tu mezi námi dnes nejsou pouze ženy, ale že jsou zde i muži, protože ženy zde potřebují muže jako své partnery v tomto boji. A muži také musí pochopit, že mají ženy podporovat. Slyšeli jsme šokující čísla o domácím násilí a o tom, že náklady činí miliony, ba miliardy a ty bychom mohli určitě využít učiněji. Ženy velice často trpí násilím a dovolte mi, abych zde citovala kolegyně, jak je to možné, že Eh, je pácháno takové brutální násilí na člence Evropského parlamentu. Rovnost je dnes základním právem, ale pokud je to právo pouze na papíře, tak nám přeci k ničemu není. A co například mzdy? Už eh, v římských smlouvách bylo stanoveno, že za stejnou práci náleží stejná mzda, ale to je pouze na papíře. Pokud chybí konkrétní činy, konkrétní opatření, tak se nikam dále neposuneme. A proto náš výbor musí něco udělat. A také paní Viviane Redding se musí stoprocentně zasadit o to, aby byla veřejnost informována. Je jasné, že soukromý eh, problém se změnil ve věc veřejnou a my se zde nesmíme zahalovat do mlčení. Už jsme zde hovořili o tom, že je důležité s ním právnicky zacházet a musíme také změnit mentalitu. Nesmíme podceňovat roli trestního práva a já se zasazuji o to, aby byly zvýšené trestní sazby v eh, oblasti trestných činů násilí na ženách. A co se týče tisňových eh, linek a tisňových středisek, je důležité, aby lidé věděli, na koho se mohou obrátit. To je upravováno v celé řadě evropských dokumentů. Já zde chci poděkovat španělskému předsednictví za jeho aktivitu a doufám, že naše poselství vyslyšela i paní komisařka. Potřebujeme, aby směrnice vznikla během tohoto funkčního období, protože pokud je to věc, která se týká každé páté ženy, tak to skutečně má prioritu a já se optimisticky domnívám, že zde evropské instituce budou zdárně spolupracovat. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Děkuji, paní Dále máme zde zástupkyni řeckého parlamentu, paní Sia Osi. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, dobrý den. Moje kolegyně, já se vám chceme poděkovat za to, že se můžeme zúčastnit této významné konference. Téma násilí na ženách je téma, které se často projednává také na stálem eh, výboru pro rovnoprávnost a lidská práva a tento výbor prodiskutoval závěry, které byly sestaveny eh, a možná je můžeme přidat do zápisu z tohoto zasedání. 8. března před týdnem se v řeckém parlamentu konala veliká akce, do které byly zapojeny všechny ženské organizace v Řecku. V Řecku se otázkami rovnoprávnosti mužů a žen zabývá Ministerstvo spravedlnosti. Od roku 2009 máme Národní program pro boj proti násilí na ženách. Je to program pro období 2010-2013. Tento program se snaží působit preventivně, snaží se chránit oběti a prostřednictvím eh, podpory veřejných akcí chceme celé téma posunout ku předu. Tento akční plán se týká celého území Řecka. Jsou zde různá opatření, například má být zřízena tisnová telefonní linka, kam lze volat 24 hodin denně. Dále jde o provádění informačních kampaní pro zvyšování povědomí veřejnosti, budou se konat různé konference, budou běžet různé reklamy v rozhlase i v televizi a podobně. Dále má vzniknout 12 nových center v jednotlivých regionech a také má vzniknout 12 eh, jaksi hotelů, Eh, nebo ubytovacích kapacit pro ženy, které se sem mohou uchýlit, pokud jsou v nějakých problémech. A ty budou zřizovány jednotlivými kraji. Je to tedy program, který je podporován také Národním referenčním rámcem a brzy začne být realizován. Příslušné ministerstvo v jehož gesci tato záležitost je, může také zlepšovat uh, Eh, legislativní a institucionální rámec boje pro tě násilí na ženách a například eh, trestní zákoník, a ve kterém by se mělo poprvé objevit násilí na ženách. Připomínám také rozhodnutí Rady Evropy z roku 2005. Účastníme se ad hoc eh, výboru Rady Evropy, který se zabývá potírání násilí na ženách. Jde o to, abychom skutečně bojovali proti všem formám násilí na ženách. Eh, mám tu čest vyřídit pozdravy našeho ministra spravedlnosti, který se tý, těší na úzkou spolupráci s vámi v těchto věcech a mohu vás ujistit, že se z Bruselu vracete s velice pozitivními zkušenostmi, které jsem zde udělala. Jakožto sociální pracovnice se každodenně e, stýkám také s problematikou domácího násilí a to, co zde řekla komisařka Redingová, ukazuje, že pokud skutečně budeme táhnout všichni za jeden pro vás, tak se nám podaří odstranit onen fenomén násilí na ženách. Děkuji. Děkuji. Dále se hlásí z Evropského parlamentu místo předsedkyně tohoto výboru paní Roka. Děkuji vám, paní předsedkyně, a vítám naše hosty. Budu mít schůzku eh, na komisi, takže pokud dovolíte, tak bych eh, poděkovala za vystoupení, která tady dnes zazněla a konkrétně bych připomněla spíše jednu otázku, kterou neustále řešíme od doby krize v našem výboru. Máme skupiny žen, které trpí vícečetnou a diskriminací a zároveň jsou také postiženy krizí. Jsou to ženy ze starší generací, ženy, které eh, pocházejí z dětských domovů a ze sirotčinců, ženy s postiženími. Pakliže rodina kromě veškeré diskriminace má ještě ekonomické problémy, tak mohu jako antropolog, která pracovala 15 let s romskými komunitami, potvrdit, že duševní stav dané rodiny je do té míry oslaben, že vzniká daleko plodnější prostředí pro násilí. Antropologie a etnografie jasně ukazuje tyto tendence třeba v romských rodinách. Proto když Evropský parlament přijal usnesení o Romech, tak jsme právě hovořili o paternalistických přístupech v rodinách a o dominanci ze strany mužů. Chtěla jsem ale jenom upozornit na duševní stav, který často v rodinách může vzniknout na základě eh, jejich neštěstí a chudoby. Že třeba 10-20 let generace nebyly zaměstnány a otcové jsou potom z toho deprimováni a má to obrovský negativní dopad na rodinu. Často ti, otci, ti otcové prostě mají pocit, že nemají kam před tím násilí uhnout a prostě, že násilí eh, je způsob, kterým si ventilují svou, svou depresi. Proto si myslím, že je potřeba bojovat proti vícečetné diskriminaci, a jak v našich usneseních, tak v konkrétních činech. A ty konkrétní činy si myslím, že nám chybí. Nemáme dostatek údajů týkající se násilí a v různých etnických skupinách, skupinách, které jsou uh, postiženy vícečetnou diskriminací. Často se o ní hovoří, že jsou násilnější než jiné skupiny, ale přitom v podstatě si z něj dělají fackovacího panáka. Není pravda, že Romové jsou násilnější než jiná skupina, ale potřebujeme vědět, v čem vzni- nebo proč vzniká tento problém. V Maďarsku jedna třetina obyvatelstva žije v chudobě a pouze jedna třetina z té jedné třetiny jsou Romové, takže to není etnická otázka. Bylo by zajímavé vidět, co se skrývá za těmito čísly. V loni se hovořilo o boji proti ženské obřízce. To bylo důležité nejenom parlament, ale i pro nás. Letos bychom rádi poukázali na další problém, který vznikl v romské komunitě a to nucená sterilizace která probíhala po celé Evropě. Je to věc, kterou je potřeba studovat. Poslední prokázané příklady jsou dokonce z roku 2004. Řada organizací žen si stěžuje na to, že tato praxe možná ještě někde existuje, takže se tomu budeme chtít ve výboru pro práva žen zabývat a bylo bychom, byli bychom velmi rádi, kdybyste nám pomohli. Tak, fru Jeroka. Okay. Děkuji mnohokrát, paní Jeroko. a nyní mám na seznamu paní Blinkevičute a také z Evropského parlamentu. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za to, že jste zorganizovali tuto konferenci. Děkuji vám také za to, že jste dali možnost vystoupit a zúčastnit se poslancům a poslankyním národních parlamentů. Je potřeba, abychom společnými silami bojovali proti násilí. Politik, politika, veřejné instituce, nevládní instituce a sdělovací prostředky musí spojit cíly. Pokud budeme každý si pouze hrabat na svém písečku, tak nakonec vyhraje násilí a nikoli my. Pan Karbovsky se zmínil o tom, že stát není schopen řešit problém násilí. Zmínil také, že je prostě nepřijatelné, že stát není schopen s tím něco dělat. V 27 členských státech se dějí různé věci, to je pravda. Otázka je, zdali máme odborníky a odbornice na to, aby identifikovali různé druhy násilí. A musím říci, že odpověď na ní zní, ne, nemáme dostatek těchto odborníků a odbornic. Existuje ochrana obětí? Nikoli. Řada institucí si stěžuje na to, že nemají na ochranu obětí finanční prostředky. Otázka také zní, jestli pachatelé násilí jsou trestáni. Zdá se, že nikoli. Nebo alespoň ne vždy. A souhlasím s panem novinářem z Bulharska, že orgány činné v trestním řízení prostě říkají, že to je domácí hádka, kterou si mají vyřešit doma. V mé zemi už řadu let diskutujeme o možnosti zákona o domácím násilí. Proč jsme takovýto návrh zákona nepřijali? Protože někteří politici nechápou, co to domácí násilí je. Spochybňují, že to je vůbec problém. Naše společnost stále toleruje násilí. Když žena trpí násilím a obrátí se na sdělovací prostředky a řekne, už to nemůžu vydržet, on mne neustále ohrožuje, co mám dělat, tak někdo řekne, na co se stěžuje. Manželí vydělává peníze, zajistili a ona si pořád stěžuje. No pokud to takto vypadá, tak je jasné, že společnost toleruje násilí v 21. století. Já tedy souhlasím s panem novinářem z Bulharska v tom, že někdy stát prostě je bezmocný proti tomuto násilí, ale zároveň to znamená, že je potřeba, abychom okamžitě s tím něco začali dělat my. Jak řekl pan předseda Evropského parlamentu, slova už v tuto chvíli nestačí. Ráda bych podpořila poslance a poslankyně Evropského parlamentu, ve snaze přijmout směrnici o boji proti násilí páchem na ženám a to už v tomto roce. Děkuji. Také děkuji a nyní vystoupí zástupce chorvatského parlamentu, paní Jakovič. Paní předsedkyně, za chorvatskou delegaci by vám chtěla poděkovat za možnost účastnit se této diskuse. Asi se všichni zhodneme na tom, že Vymícení násilí páchaného na ženách je proces, který si vyžaduje mnoho politické vůle. Důležitým krokem, který ukazuje na to, že politická vůle je, by bylo vytvoření kvalitního legislativního rámce. A to už se nám v Chorvatsku povedlo. Za posledních pět let jsme přijali několik strategií a několik zákonů například zákon chránící proti domácímu násilí a zároveň národní strategii pro propagaci rovnosti mužů a žen, národní strategii ochrany proti e, násilí v rodinách a protokol postupu v případě násilí páchaného v domácnostech. Kromě toho jsme také zvážili provádění mezinárodních dohod a věnovali jsme tomu velkou pozornost. Řada mezinárodních dohod po jejich ratifikace se staly nedílnou součástí našeho právního systému. Na druhou stranu ale nestačí přijímat pouze dobrou legislativu, chceme-li vymítit násilí, vyžaduje si to dlouhodobé úsilí a zapojení různých aktérů a institucí v různých sektorech. Vyžaduje si to právní reformy, reformy bezpečnostních složek, ochranu lidských práv, zapojení služeb veřejného zdraví a zdravotnictví. Ve všech těchto sektorech zaznamenáváme pokrok, na druhou stranu, ale se musím přiznat, že před námi stojí ještě velká práce. Přestože z legislativního pohledu došlo k pokroku, tak to není jediná oblast, ve které jsme dosáhli pokroku. To tež platí i pro zvýšení veřejného povědomí, což je důležitou součástí prevence. Chorvatsko se aktivně účastní provádění kampaně Rady Evropy a kampaně Meziparlamentární unie. Jímž hlavním heslem je, že je možné zabránit násilí páchaného na, páchanému na ženách. Výbor pro ženská práva našeho parlamentu zorganizoval kulatý stůl, který se týkal toho, když, eh, násilí, eh, když oběti násilí eh, odejdou z těch, přístřež, z těch těm útočištím, do, do, do kterých se mohou uchýlit, pakliže se stanou oběti násilí. Hovořili jsme třeba o možnostech spolufinancování péče o děti, pomoci při nacházení práce. Existuje třeba u nás zvláštní opatření a v rámci našeho plánu zaměstnanosti podporujícího zaměstnávání obětí násilí. Na druhou stranu ale existují předsudky mezi zaměstnavateli a prostředků na tyto plány nemáme mnoho a následně tedy příliš mnoho lidí nezískalo zaměstnání, díky tomuto programu. Přijali jsme nový zákon bojující proti domácímu násilí, jimž byla založena nová kategorie násilí, zvaného hospodářského násilí, které se objevuje především v chudších rodinách. A potom jsme zaznamenali velký pokrok týkající se přístupu k pachatelům. Tito pachatele musí podstoupit psychosociální léčení a musím říci, že to je opatření, které přineslo velmi významné výsledky. Bez pochyby boj proti násilí je dlouhodobý proces, Chorvatsko v této oblasti učinilo závazek a bude se jej držet a bude bojovat proti všem formám násilí páchaného na ženách. Děkuji. Eh, děkuji. Další zástupkyní je, eh, je paní Šimenis z Evropského parlamentu. Děkuji. Myslím si, že Nejdříve musím vyjádřit eh, svoji solidaritu s eh, Vaňou, která je dnes mezi námi. Chci říci, že není zde sama. Chci poděkovat organizátorům. Jedná se o tak významný smutnou událost, protože zde mm, stavíme do popředí tu důležitou práci boje proti násilí. Je důležité, aby oběti hrály tu úlohu, kterou by měly hrát při přípravě těch politických eh, strategií, aby jim bylo umožněno vyrovnat se s tou situací a musíme oběti postavit na tu úroveň, kterou si zaslouží. Musíme eh, je, eh, jim pomoci, protože jsou ponížení, jsou unavení z toho, jsou, mm, nemají sami na to sílu. Já sama nejsem obětí násilí, eh, ale fyzického násilí, ale určité formy násilí jsem zažila a vím, proč to říkám, protože pro oběti je jenom důležité jenom to, aby sami vystoupili a řekli, co se jim děje. Musíme vytvořit užitečný nástroj, který by mohlo použít všech 27 členských zemí, aby chránili své ženy, nejenom ty zranitelné a e, ty nejenom ty nejzranitelnější. Je to dobrá myšlenka, ale buďme realističtí, musí být skutečně ten instrument solidní, musí být pevný, musí být závazný. Eh, výbor tento výbor, výbor pro práva žen a výbor LIBE musí nasadit veškeré úsilí, aby zajistili to, že tento nástroj bude skutečně vhodným nástrojem pro ochranu ženských obětí. Nejde jenom o to, aby se toho chopily novinové titulky. Eh, Většinou se stává, že oběti jsou zmíněni v titulcích eh, novinových, ale pak se na ně zapomene. Já bych eh, si to nepřála a vždy bych chtěla stát po boku těch obětí, ty oběti, které nejsou schopny hovořit sami za sebe a, eh, a přesto se na nich bylo spácháno velké násilí, za ty musíme hovořit. My musíme vystoupit za ty, kteří nemohou hovořit sami za sebe. Vám tak. Eh, Děkuji. Dal, dále vystoupí zástupkyně portugalského parlamentu paní Canero. Ehm, Děkuji, paní předsedkyně. Bez stínu pochybnosti je jasné, že zde hovoříme o nepřijatelném a barbarském chování, které nadále existuje v naší společnosti, které je projevem nerovnosti ve společnosti, která přetrvává. Dochází zde k zásadnímu porušování lidských práv a nestačí o tom pouze hovořit. samotné opakování těchto myšlenek nezastaví násilí, ke kterému dochází. To nestačí. Ale já chci zmínit několik věcí o tom, jak je mm, jak Portugalsko řeší tento problém. Portugalsko se připojilo k celoevropské dohodě proti domácímu násilí, stejně jako všech zbývajících 26 členských zemí. V rámci toho jsme přijali tři důležitá opatření. Jednak reforma trestního zákona před několika lety, která uvádí konkrétní kategorie a zmiňuje eh, trestný čin násilí na ženách. Potom jsme zaznamenali zvýšení nebo zajistili zvýšení trestů proti pachatelům, to je i v důsledku práce Evropského parlamentu a zaměřujeme se na oběti. <clears throat> Potřebujeme podpořit, je nutné podpořit oběti. E, e, naše analýzy tématu se zaměřují na oběti. A to považuji za pozitivní. V e, Portugalsku jsme vypracovali na národní strategii proti násilí, má již druhou nebo třetí verzi tato strategie dotýká se, se zvyšujícího se počtu obyvatel a my jsme eh, z, také zvýšili eh, počet eh, těch nouzových ubytování, jakýchsi přístřeší či útočiš pro ženy, které jsou obětmi a také vedeme kampaň s policií, kampaň ve školách, abychom vzdělali mladé Eh, lidi, které, což by mělo být, což je určitým preventivním opatřením, aby lidé změnili své chování a nedopouštěli se stejných chyb. A ještě bych chtěla chtěla bych pohovořit o ochraně obětí. Tento systém ochrany obětí jsme u nás rozvinuli a posílili. Před rokem byl přijat zákon proti násilí na ženách. Tento zákon již přináší první výsledky. E, předřečníci hovořili podobně, ale já bych ráda zdůraznila to, že Ochrana obětí je velmi zásadní. Různé evropské země mají různý přístup. Některý, při, některé mají přístup eh, eh, takový široký, holistický, který, eh, který řeší péči o oběti. K tomu ještě jedna obecná poznámka, a to konkrétně. Ve většině <clears throat> našich zemí zaznamenáváme nárůst životní úrovně, nárůst prosperity, zlepšování životních podmínek, ale zároveň s tím jde i narůstující asymetrie, která eh, je živnou půdou pro rodovou nerovnost. Já jsem dosti překvapena, když vidím, jak lidé v celé Evropě zlepšují svoje vzdělání a svoji kvalifikaci, ale ti stejní, kteří mají lepší kvalifikaci, lepší vzdělání, neodmítají násilné chování, tak jak by měli. To jsou eh, eh, lidé, kteří eh, se dostávají na vyšší, nejvyšší úroveň našich systémů vzdělání, i ti se dopouštějí tohoto násilí a ženy jsou aktivnější v pracovní síle, jsou emancipované. Nicméně stále zaznamenáváme jednání, které neodpovídá to, této situaci a ta situace je nadále zahalena určitým tichem a určitým tabu. Náš přístup z hlediska legislativy je eh, široce pojatý definice trestného činu, postihy pachatelů a ochrana oběti. Ale již to řekli předřečníci, eh, ta ochrana obětí v Evropě stále není dostatečná. Jsou zde eh, jsou to oběti nejenom domácího násilí, ale jsou oběti také špatného eh, výkonu Ehm, a, a dodržování těchto práv jsou to e, jsou, ty nedostatky se objevují dokonce i v těch samotných právních systémech. Takže souhlasím s těmi, kteří zde opak opakovaně vyzývali k lepšímu e, výcviku policistů a k lepšímu chápání problému ze strany politiků. Je třeba dále vzdělávat eh, běžné lidi tak v komunitách, aby sami lépe mohli eh, chránit své oběti. Děkuji. Děkuji. Paní Vetman z Evropského parlamentu, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Musím říct, že se mi velice ulevilo a mám velkou radost z toho, že konečně hovoříme o tématu násilí na ženách a dívkách, protože v mé vlasti před 15 lety to bylo téma ještě tabu. Když žena řekla, že jí muž zmlátil, tak ji vysvětlili, že to přece vůbec není možné. Dámy a pánové, násilí má různé podoby, o tom jsme dnes slyšeli. Máte pravdu, záleží na to, na jakou zemi upřeme svůj zrak. A násilí se děje na různých místech, doma, ve škole, ve veřejném životě. Domnívám se, že je na výsost důležité, abychom my eh, v Evropském parlamentu eh, v rozsazující chartu základních práv skutečně vyzvali všechny, aby dodržovali lidská práva a základní práva, protože to je jedna ze základních potřeb. V mé vlasti existují centra pro ochranu dětí a také centra, která působí jako útočiště pro ženy. To je velice užitečná věc, ale eh, lidé si ji mnoho, mnoho nevšímají. A myslím si, že i na úrovni EU by bylo dobré, aby se takováto centra, která slouží jako útočiště pro ženy nebo děti v nouzi, Eh, aby se zvýšilo jejich uznání, aby došly také uznání ve svých zemích a v jednotlivých společnostech. Děkuji. Děkuji, paní Wortmann. Paní Figueredo. Děkuji, paní předsedkyně. Tato diskuze je skutečně velice důležitá. O tom není pochyb. Ukázali to příspěvky, které jsme zde slyšeli od zástupců jednotlivých zemích, ale tato diskuze je také důležitá a závažná svým vlastním tématem. Násilí na ženách je závažné téma, které sahá od obchodování s lidmi až po celou řadu dalších aspektů. žijeme ve společnosti, které se daří ekonomicky dobře, ale na 500 tisíc žen se stává obětí obchodování se ženami v této bohaté oblasti a tyto ženy potom e, končí v oblasti prostituce, nelegální ekonomiky a e, mnohé ženy v naší zemi se stávají o obětí chudoby, mají velice špatné pracovní smlouvy, anebo se stávají oběti různých mafiánských sítí, které působí po Evropě a které vyhledávají cíleně ženy ve třetích zemích. A přitom sledují vždy stejný cíl a tím je vykořišťování lidské otroctví. A i příčiny bývají vždy stejné, je to chudoba, vykořišťování a také nerovnost. a proto je důležité vystupovat v různých oblastech. Nestačí nám eh, observatoř, je to důležitá věc, důležité je také mít telefonní linku, samozřejmě, ale důležité je, abychom zašli ještě dále. Potřebujeme velice jasné represivní zákony, které eh, budou trestat tyto trestné činy. A je také důležité zásadně vystupovat eh, proti mafii a také má veliký význam prevence. Musíme se vynasnažit, abychom odstraňovali příčiny tohoto fenoménu. Musíme se zasazovat o to, aby ženy byly ekonomicky nezávislé, protože to je jeden z nejlepších způsobů, jak proti tomuto typu násilí bojovat. Také násilí mezi partnery existuje v našich zemích a mnoho obětí toho násilí existuje mnoho obětí tohoto typu násilí a i to musíme odmítat, musíme zásadně vystupovat eh, proti těm, kdo toto násilí páchají, musíme chránit oběti a zasazovat se o to, aby ženy mohly vykonávat svá práva a k těmto právům také patří právo na důstojný život. Tak, aby žena také mohla uniknout násilí, aby nebyla povinována se násilí podrobovat. To ovšem také znamená, že je potřeba eh, vést různé informační kampaně, například o genderové rovnosti. Musíme také zapojit jednotlivá mass média, různé televizní stanice, musíme zapojit také různé vládní organizace, eh, různé nevládní organizace, organizace žen, sociální organizace. Je skutečně potřeba podniknout celou řadu Eh, kroků a to také ze strany těch, kdo politicky rozhodují. Je to důležité a my zde přispíváme ke zviditelnění tohoto problému a vyzýváme k opatřením. Děkuji, paní Figueredo. Nyní bych chtěla dát slovo Evropské ženské lobby. Kolik trvá? Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi, abych jménem Evropské lobby žen řekla, že máme dnes opravdu velkou radost, že o daném tématu takto hovoříme. Mluvíme o tom, co je nám společné všem v Evropě, vlastně na celém světě a je to něco, kde také působí řada nevládních organizací. Naše lobistická skupina zastupuje ženské organizace všech členských zemí EU a i skandinávských zemí. A my už celou řadu let upozorňujeme na toto významné téma. A také na to, aby byl uznán vše, všeobecný charakter mužského násilí na ženách, které může nabývat různých podob. Hovořili jsme také o jedné zásadní příčině tohoto problému a tím je nerovnost mezi ženami a muži. Také jsme mluvili o tom, že je třeba tento fenomén řešit i na jiné úrovni. A to se ukazuje dvojím způsobem. Hovoříme zde o Evropské unii a máme z toho velkou radost, protože už léta požadujeme, aby existovala v této věci směrnice a politika EU, které umožní že nám stejnou ochranu a také budou poskytovat stejné prevenci je důležité zajistit, aby také muži pochopili, že to je prostě něco, co se dělat nesmí a také je důležité, že dnes konstatujeme, že násilí mužů na ženách je pomalu, ale jistě považováno za diskriminaci a porušování lidských práv i když je to něco, co už v mezinárodních dokumentech čítáme od eh, do Pekingu a máme to také v konvenci OSN proti diskriminaci. Nyní tedy agentura pro základní práva existuje, jasně o tom hovoří, že nemůžeme akceptovat, aby fenomén mužského násilí na ženách se e, byl takovým rozsáhlým způsobem rozšířen. Je to věc, kterou musí členské země více zohlednit a to je právě něco nového. Samozřejmě o tom mohou diskutovat odborníci a experti, možná, že nejsou tolik slyšet na veřejnosti. Všem nevládní organizace žen už léta pracují, fungují přímo na místě, většinou nemají k dispozici prostředky, eh, často ubytovávají oběti násilí například u sebe doma. Jsou to případy, které všichni známe. A v naší lobistické skupině nyní už asi 10 let máme monitorovací středisko eh, neziskových organizací, kde využíváme znalosti těchto neziskových organizací. V dnešní diskuzi jsme pořád naráželi na to, co bylo dříve, slepice nebo vejce. Máme napřed umožnit eh, ochranu obětem a umožnit jim, aby promluvili, anebo potřebujeme k tomu napřed mít statistiky, které nám ukáží, nakolik je tento fenomén vůbec rozšířený. tak, aby politici v tomto sále mohli podnítit eh, lepší opatření. Domnívám se proto, že obě záležitosti by měly probíhat paralelně. Děkuji vám proto za stávající iniciativu a za vše, co zde zaznělo od našich kolegů, ať už to byli politikové anebo zástupci eh, organizací práv, lidských, lidských práv. Děkuji. Nyní máme na seznamu řečníku paní Angelu Busu ze Švédska. která předsedá Švédskému svazu žen a svazu mladých švédských žen. Děk, prosím. Dobrý den, jsem, je mi velkou ctí, že zde mohu hovořit za tuto organizaci. Děkuji také paní Evě Svensson kterou jsme v roce 2009 vyznamenali v naší organizaci. Děkujeme, že se zasazujete za práva žen obětí násilí. Já zde zastupuji organizaci žen, které působím už přes 30 let. Vím, jak tomu bylo dříve. Dříve neexistovaly žádné zákony a kdyby neziskové organizace v této oblasti nepůsobily, tak bych zde určitě nebyla mezi vámi. To, nyní se staly úžasné věci, už existují v této oblasti zákony, různá opatření, které jsme společně vypracovávali. Švédští e, poslanci také bedlivě naslouchali zkušenostem neziskových organizací a společně jsme vytvořili legislativu, na kterou jsme skutečně hrdí. Dovolte mi říci něco ke zpřísnění trestních sazeb. To je problém ve Švédsku, protože to je ta vlastní realizace. Samozřejmě může existovat legislativa, ale pokud se tato legislativa nepoužívá, tak její užitek je pramalý. Také jsme intenzivně začali spolupracovat se staršími ženami, které se staly oběti násilí, nejenom násilí domácího, ale e, například i násilí v domovech důchodců. Protože násilí se e, může dít právě i v takovýchto zařízeních. Doufám, že až zde budu příště, že se dočkám toho, že i jiné země Evropy aplikují podobnou legislativu, jako se již stalo ve Švédsku. Děkuji. Děkuji Angela Děkuji, Angele Buson. A Toto byl poslední příspěvek z pléna a nyní bych předala slovo eh, našim pozvaným hostům, abychom si vyslechli jejich závěrečné, eh, eh, jejich závěrečné slovo, takže dávám první slovo paní Alberdy. Hemos podido ver en esta mañana que hay una preocupación. Dnes dopoledne jsme skutečně viděli velký zájem o náš společný cíl, kterým je boj proti násilí proti ženám. Ze všech vystoupení, a těch vystoupení byla rozmanitá, a vždy se hovořilo o snaze pomáhat oběti, eh, obětem a eh, o <clears throat> trestech pro pachatele. V různých členských zemích se k tomu staví různě a proto zde voláme po koordinaci pro spojení po spojení sil a pro, po společném boji a v této věci. Na půdě OSN podporujeme rodovou rovnost a snažíme se bojovat proti násilí na ženám. Abychom toho mohli dosáhnout, abychom to mohli plnit, potřebujeme podporu EU. Na úrovni OSN vznikly různé zajímavé aktivity. Jednak je to eh, kampaň Say No, řekni ne, potom kampaň uh, Join Us, eh, na které eh, pracuje velmi intenzivně UNIFEM na implementaci této kampaně. Eh, v Evropském parlamentu existuje iniciativa, kterou od loňského roku podporujeme a já připomínám, abyste tuto abyste se k této iniciativě též připojili. Je to kampaň, která má za cíl zdůraznit to, že čím více neziskových organizací a škol a dalších organizací se zapojí, tím je pravděpodobnější, že se nám podaří změnit postoje, mentalitu a vy, eh, vy, eh, vyloučit tento problém. Já jsem zde hovořila o fondu OSN, finančním fondu, k jehož cílem, eh, který je určen na potlačení násilí, na odstranění násilí eh, eh, obsahuje tento fond eh, zdroje, které jsou na to určeny, s tím, že největšími dárci jsou evropské státy či organizace. Já bych vás chtěla vyzvat, abyste podpořili Evropskou unii v tom, že tento fond potřebuje finance, potřebuje zdroje, pokud máme rozvíjet účinné mechanismy boje proti násilí na ženách. Děkuji. Děkuji paní Alberdy. Já bych chtěla jenom připomenout, že již nemáme mnoho zbývajícího času, ale dám slovo panu Karbovskému, aby uzavřel eh, on své vystoupení. Někdo zde vznesl otázku o příčině násilí na ženách a já bych přidal ještě na dětech a obecně násilí. Odpověď je jednoduchá. Ti, kteří páchají násilí, ho páchají, protože jsou, že jim je to povoleno, umožněno a instituce a státy proti tomu dostatek tečně účinně nezasahují. Pokud se někdo chová nelidsky, je odpovědnost povinností státu eh, to potírat a trestat a nejsme dostatečně odvážní, když eh, dochází k násilí mezi etnickými skupinami, když dochází k násilí tradičně motivovanému, něco se musí změnit a Evropa by měla být v tomto ohledu mnohem odvážnější. Na závěr bych chtěl říci, že bych nechtěl, aby se bulharské ženy odstěhovaly do jiných zemí evropských, aby zde nacházely lepší a bezpečnější životní podmínky a, a aby si zde mm, užívali to, že tady není, není eh, ta, tolik toho, toho násilí na nich, čili by byly takovými politickými emigrantkami a k tomu doufám, že nedojde. Děkuji a <clears throat> závěrečné slovo pan Morten Kjerum. Děkuji. Jenom tři závěrečné krátké poznámky. To, co říkala paní Kači, když hovořila o tom, jak získat údaje a co za těmi údaji stojí. To je skutečně právě ta jedinečnost toho našeho eh, výzkumu Mides, který, kdy jsme eh, skutečně vedli pohovory se všemi eh, těmi v té skupině 25 tisíc zástupců minoritních skupin a ty informace, které jsme získali, jsou kvalitní a my chceme provést podobnou eh, studii, podobný výzkum 27 tisíc žen. Chceme eh, s nimi hovořit, eh, skutečně vést pohovor, které byly oběťmi, zda hlásili trestný čin a pokud ne, proč ne. Chceme také zjišťovat jejich vzdělání, jejich etnický původ, jejich zaměstnání, tak abychom měli vlastně všechny ty proměny, které dosud nemáme které ovlivňují tu ten obrázek. A my jsme si ty prvotní zkušenosti nabili v rámci studie MIDUS a budeme eh, spolupracovat s Institutem pro rodovou rovnost, který právě v těchto měsících vzniká ve Vilniusu. Paní Thompson a paní Joruka hovořili o mnohačetné diskriminaci, vícečetné, to je též klíčové, nejenom věk, etnický původ, ale také sexuální orientace mohou být, eh, mohou být příčinou či eh, zdrojem či důvodem. Těch parametrů je mnoho. Příští měsíc chceme víc výsledky studie z EU MIDAS, které se týkají etnických eh, aspektů a rodu a je tady celá řada těch aspektů a my to víme a budeme sledovat tu vícečetnou diskriminaci. A poslední věc je, že chci zdůraznit význam stokholmského programu programu, který iniciuje nový přístup založený na oběti. My často, my jsme o těch obětech hovoříme často, ale my tu oběť používáme k tomu, abychom se dostali k pachateli, ale málo kdy hovoříme o nutné ochraně té oběti a, a ochraně práv té oběti, která jako osoba uh, trpěla a jejíž práva byla pošlapána. Je potřeba změnit tento přístup a více se zaměřit na oběť s tím, že bychom jí měli nabídnout lepší péči a podporu. A agentura pro základní práva bude tuto věc eh, mít na paměti ve své činnosti v budoucnosti. Já děkuji velmi za pozvání sem, protože ta diskuse a vyjádření jak poslanců Evropského parlamentu, tak poslanců národních parlamentů pro mne byly velmi inspirující to je velmi důležitý té a naším mandátem je tež nejenom zhromažďovat data, ale zhromažďovat tež osvědčenou praxi, osvědčené postupy, tak abychom mohli nejenom popisovat to utrpení, ale abychom mohli využít ty stávající praxe a to Švédsko nám tady může sloužit jako určité měřítko. Děkuji. Děkuji mnohokrát všem panelistům. Děkuji všem v sále, kteří se účastnili diskuse za parlamenty členských zemí, i za Evropský parlament, i za nevládní organizace. Já bych si dovolila uzavřít naší dnešní konferenci konstatováním, že tím, že jsme si vyslechli to, co jsme dnes slyšeli, můžeme uzavřít, že v Evropě je celá řada organizací, kterým musíme být vděční za jejich práci, eh, kterou chrání eh, životy evropských žen. Díky jejich znalosti, díky jejich zkušenosti se podařilo přitlačit vlády, členské země i politiky, aby, toto, aby tomuto tématu dali náležitou prioritu. Děkuji všem těm, kteří různými způsoby přispěli k tomu, že toto téma je na pořadu dne, že je prioritní. Zavazujeme se, že budeme eh, pokračovat v práci na tomto tématu a že skutečně budeme nejenom schopni zastavit násilí, ale že ho skutečně tež zastavíme. Chci eh, připomenout, že následuje recepce pro poslance parlamentu i poslance Evropského parlamentu. Ta recepce je v druhém patře, sejděte o eh, eh, schodiště, po schodišti dolů, tam bude probíhat ta naše obědová recepce či koktejl, kde budeme <clears throat> nadále pokračovat v diskusi. Ještě jednou Všem děkuji za účast, děkuji také všem, kteří zorganizovali konferenci a děkuji tlumočníkům za jejich práci. And Mrs. Alberti, see you before the press conference. Yes.